Colex. Colex. Vážení kolegové, I ask you to take seat, please. Prosím, zaujměte svá místa. Let's start our... Začneme, prosím, naše jednání. Všem vám přeji všechno nejlepší do nového roku. Ale, jak víte, dnes je smutný den, smutný den pro Paříž, pro Francii, pro Evropu, pro hodnoty svobody slova a proto pozastavíme naše zasedání v 10.38 a přidáme se k ceremonii spolu s předsedou Šulcem, kde jak poslanci, tak lidé budou moci držet minutu ticha na počest obětí. To proběhne v 10.45, potom se zase vrátíme sem. Takže ještě jednou zasedání pozastavím v 10.38, půjdeme na výtah v, na východ, směrem na východ na náměstí Lucemburg, tam se setkáme s dalšími, s předsedou Šulcem, jinak samozřejmě eh, to uctění eh, obětí bude velmi krátké, takže potom se vrátíme zpátky na naše zasedání. Má někdo nějaké připomínky k přijetí pořadu jednání? Nikdo připomínky nemá. Já mám krátké sdělení předsedy. Nejprve připomínám všem členům mimořádné zasedání našeho výboru, které proběhne příští pondělí ve Štrasburku v 7 hodin večer. Máme návrh pořadu jednání, který se týká ekonomického dialogu, výměnu, výměnu názoru s Diakardo Padovou Eh, ohledně závěru italského semestru. A také budeme hovořit o zprávě týkající se hospodářské zprávy a řízení. Mám také dobrou zprávu týkající se trialogu. Uzavřeli jsme eh, pozitivně tři trialogy. Jednak trialog u multilaterálních směných eh, poplatcích. Dosáhli jsme tedy 17. prosince schodu s radou. Eh, předpokládáme, že text projde i koreperem v následujících dnech, takže eh, budeme mít zase konzultaci na Ekonu. Předpokládáme 21. ledna. Gratuluji vám všem, zejména zpravodaji panu Zalbovi Mm, je tady nějaká připomínka? Pane předsedo, co se týče fungování eh, tohoto výboru během štrasburského zasedání, to je velmi důležitá situace, protože my musíme být na plenárce. Řada z nás si také žádá o slovo, hovoříme o důležitých tématech a minule a stejně vidím, že to tak bude i tentokrát, e, svoláme důležité zasedání výboru. To znamená, že někteří z nás neví přesnou hodinu, přesný čas, kdy budeme hovořit na plenárce. A tudíž e, nemůžeme vykonávat svoji práci jak na plenárce, tak na výboru. A proto tedy navrhuji, abychom na příštím zasedání, tedy ne příští týden, ale příští měsíc, eh, se vyhnuli tomu, abychom měli důležitá zasedání ve Štrasburku. Minulé se to týkalo pana Draghiho, tentokrát zase nás čeká rozhovor s italským předsednictvím a já eh, prostě vím, že řada z nás musí přebíhat eh, tam a zpátky buď do na plenárku, aby se účastnili nějaké rozpravy, nebo eh, se snaží tedy na, přiběhnout na ten výbor. Takže já si myslím, že by bylo dobré, abychom tohle to změnili, eh, budoucí plánování, co se tedy týče zasedání ve Štrasburku. Děkuji. Poznamenal jsem si vaše připomínky. <clears throat> to se tedy týká Eh, pro příští týden to bylo rozhodnutí koordinátorů, ale eh, pro příště se tedy pokusíme tomu zabránit, i když tady jde o zasedání, které, se, eh, které je v 7 hodin večer v pondělí. Tam um, většinou tedy v tuhle tu dobu na plenárce se neprojednávají témata, která se týkají našeho výboru, ale dobrá, příště se o to pokusíme tedy se tomu eh, vyhnout, aby došlo k nějaké potenciální eh, kolizi takhle programu. Někdy ovšem je to prostě nevyhnutelné, že musíme využívat i času ve Štrasburku. Ono tomu tak přeci bylo i v eh, minulých Eh, dobách, v dobách minulých mandátů parlamentu. Takže. Prosím vás, kolegové, hlásí se ještě pan Lange, ale opravdu máme před sebou hodně bodů, takže eh, doufám, že teď nebudeme tady mít nějakou rozpravu. Nechci tady vést žádnou rozpravu a dát kolegovi za pravdu. V minulém legislativním období jsme prakticky každé zasedání se přeli o to, jak často se musíme scházet ve, Stra- ve Štrasburku. To začalo relativně dobře a já bych tedy měl prozbu, abychom s tím nepokračovali, nejbrž abychom využili čas, který máme zde. Velice často byla přerušena jednání, protože už jsme neměli žádné téma a teď ve Štrasborku toto znovu přijetí dvojí zátěže ehm, mm, myslím si, není tak důležité, zbytečné dokonce, abych uvítal, kdybyste tomu zabránil. Děkuji. Thank you. Uh... Děkuji. Přecházím k dalšímu bodu svých sdělení, takže to byl tady první trialog, gratuluji. Další trialog, který jsme pozitivně uzavřeli, ten se týká směrnice proti praní špinavých peněz. To bylo pravidlo 55 spolu s výborem LIBE. Dosáhli jsme dohody 16. prosince ve Štrasburku. Opět je to velmi důležitá směrnice a parlament, stejně jako v předchozím případě, eh, nám se podařilo tedy eh, výrazně pozměnit ten výchozí text a já gratuluji eh, panu Karencovi zpravodaji a také všem stínovým zpravodajům našeho výboru. Pokud eh, rada potvrdí své první čtení, my potom nás čeká eh, druhé čtení a hlasování na plenárce proběhne v březnu nebo v dubnu tohoto roku 2015 eh, protože v tuto chvíli probíhá tiché, tiché řízení v radě. Takže ještě si to potvrdíme asi 22. ledna, eh, jak výbor Ekon, tak výbor Libe bude znovu konzultován a potom eh, v březnu nebo v dubnu budeme hlasovat na plenárním zasedání. A konečně vyjednávací tým Evropského parlamentu dosáhl dohody ohledně eh, složky evropské, evropských statistik. To je zase velmi důležitý dosie, který běžel několik let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 Uh, uh, the third and the fourth vice chair, uh, after the brilliant uh, careers of uh, uh, the two vice chair, which became minister and commissioner, now. Uh, po skvělých kariérách dvou vicepředsedů z nich se stal um, ministr a komisař. Teď musíme zase zvolit um, třetího a čtvrtého místo předsedu. Takže přistoupíme k volbě. Nejprve jsem se na vás chtěl obrátit ohledně místa třetího místo předsedy. Mají koordinátoři návrhy, mají kandidáty, prosím. Takže z jedné politické skupiny. Děkuji. Jménem EKR Sandra Lund je na, na, naší kandidátka. Takže vidím, že tato kandidátka je také řádnou členkou našeho výboru a pardon, eh, je to kandidát, eh, vyplnil také eh, prohlášení o finančních zájmech, takže přijímám novinaci. Myslím, že můžeme postoupit k, přistoupit k aklamaci. A prosím, Misalun uh, už se může přidat hned k nám zde za předsednický stůl. A teď nás čeká volba čtvrtého místo předsedy. So now we can proceed. Takže dámy a pánové, tím se dostáváme k volbě čtvrtého místo předsedy a opět ptám se, zda máte někdo nějaké návrhy. Pan Balc, děkuji pane předsedo. Jménem frakce EPP chci nominovat našeho kolegu Pavlo Salvu, který byl prvním místo předsedou v minulém mandátu v tomto výboru. Myslím si, že by byl i velmi dobrým čtvrtým místo předsedou, pakliže bychom jej zvolili. Děkuji. Děkuji. Eh, kandidát je řádným členem výboru podal prohlášení o finančních zájmech, řekl bych, že přijímá nominaci, ano, takže opět můžeme postupovat aklamací, prosím. Congratulations. A blahopřejeme. Now I hope uh, Vice Chair. Doufám, že místo předsedové počkají alespoň pár měsíců, než se začnou stávat komisaři a ministry a kdo ví čím, abychom tady měli aspoň trošku stále předsednictvo. Thank you very... Děkuji vám moc. A teď, když už máme plné předsednictvo výboru, můžeme se dostat k bodu 4, kde budeme hovořit o evropských statistikách. Je to opětovná konzultace výboru a je to podle článku 73 k eh, návrhu nařízení eh, Rady 223-2009 k evropským statistikám, u kterého jsme dosáhli schody s radou, přičemž text doplňuje nařízení o takzvaném sixpacku a zajišťuje demokratickou kontrolu nad produkcí statistik v Evropě. A za chviličku dám slovo eh, panu zpravodaji, pouze eh, abychom si připomněli, jak Evropský parlament eh, zajistil, že šéf Eurostatu se objeví před parlamentem hned po svém zvolení. Oddělují se oba pilíře produkce statistik a zajišťuje se nezávislost národních bank a ECB v tomto ohledu tak, aby se umožnily inspekce v terénu ze strany Komise, Statistického institutu a je zde celá řada také dalších velice důležitých opatření, takže než přistoupíme ke konzultaci výboru, rád bych dal slovo panu Hubajemu, který je zpravodajem. Děkuji, pane předsedo, toto je velice důležitý bod. Víte, že už dva roky se jsme tím zaobírali. A vy už jste vlastně řekl substanci toho. Um, výsledkem je, že se bude moci zlepšit fungování evropské statistiky, abychom se vyhnuli všem pastím, které souvisely k různým, s různým zpracováním statistik v různých zemích, v různých členských státech e, a jednalo se o lepší výměnu informací, o stejný sběr informací. A to je vše. Děkuji vám mnohokrát. Thank you. Děkuji vám. Postup eh, je tedy nyní podle druhého čtení. Koreper 19. prosince schválil text z trialogu a teď eh, podle, toho, podle této procedury toto podléhá předsedovi výboru, aby tento napsal dopis radě. Takže nejprve musíme provést tu rekonzultaci tohoto postupu. Já vás poprosím o hlasování zvednutím ruky. Kdo je pro tuto dohodu z trialogu? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tři se zdrželi. Dobrá. Takže blahopřejeme panu zpravodaji ještě jednou já tedy napíšu radě tak, jak jsem to předestřel. No a nyní se můžeme posunout k bodům 5, 6 a 7 na pořadu jednání. To vezmeme společně. Ještě pan Langen se hlásí. Děkuji. Kolega Markus Ferber nemohl dnes přijít a poprosil mě, abych jeho tři zprávy představil tedy na tom základě, že jsem tyto zprávy sám v loni předkládal. Eh, já bych to rád dal pouze na vědomí. Eh, jak začneme, pane předsedo? Mohu rovnou začít? Ano, prosím. Já bych vám byl stejně dal slovo, takže můžete. Děkuji mnohokrát. My máme tři stanoviska týkající se tří dohlížecích orgánů, které byly zřízeny na základě iniciativy Evropského parlamentu. Jsou to stanoviska pro výbor pro rozpočtovou kontrolu, který má na starosti samozřejmě rozpočtovou odpovědnost za parlament. A my, tady to jsou připomínky, které se opírají o zprávy Evropského účetního dvora, ale také na slyšení a rozhovory s třemi předsedy našich tří dozorčích orgánů. Proto bych zašel, začal podle bodu programu, ale vlastně bych to rád zhrnul, protože jsou to podobné zprávy Evropského, co se týče Evropského orgánu pro bankovnictví. Zde pan Ferber navrhuje uh, abychom obecně souhlasili s udělením absolutoria a zdůrazňuje ve své zprávě samozřejmě roli parlamentu při založení všech těchto tří dohlížecích úřadů a zejména vyzvihuje specifickou práci 5 z roku 2014 Evropského účetního dvora, kde je vyžadováno aby Evropský orgán pro bankovnictví odstranil pravidla znamenající Eh, různé překážky, aby tady došlo k přeshraničnímu dozoru za zohlednění ochrany spotřebitele. Eh, to jako zpravodaj za minulé legislativní období mohu potvrdit, eh, protože Evropský orgán pro bankovnictví měl problémy v náběhu, ale velice se snažili, aby tyto chyby či překážky odstranili, vytvořili finanční strukturu pro společnou, jako společnou finanční strukturu pro celou Evropskou unii a jednotlivými členskými státy. Tady jsme v minulém roce nedosáhli úspěchu, to je stále ještě na programu jednání a pan kolega Ferber u všech tří eh, dozorčích orgánů zejména zdůrazňoval, že se jedná, že by se to mělo omezit na úlohy, které předepsal legislativec. To znamená, EBA i ostatní od nás vyžadují eh, vyšší vybavení personálem a více prostředků, aby mohli vyřizovat úlohy, které jim byly vlastně svěřeny mimo to, co jim předepsal legislativec. To by mohlo ale vést k tomu, že kromě dozoru například v bankovním sektoru eh, na základě Evropské, by prostřednictvím Evropské centrální banky vlastně také tato se zaobírala obdobnými úlohy a to by vedlo k zbytečnému prolínání ke zdvojování. A proto chce pan Ferber mít omezení na jedné, a na jedné straně našeho stanoviska bez odůvodnění. Eh, rovnou s tím začal a navrhuje dva doplňující pozměňující návrhy, které se přesně na to odkazují. Vyžaduje v těchto doplňujících pozměňovacích návrzích, aby EBA část zdrojů stojících k dispozici používala na něco, co nelze podložit parlamentním legislativcem a vyžaduje, aby v budoucí práci se více zohlednily úlohy, které předepisuje legislativa. Jinak celé to stanovisko vyznívá pozitivně, protože se překonaly počáteční potíže. Eh, bohužel eh, v našem pořadu jednání napsáno Evropský orgán pro cené papíry a trhy, ale v mé mateřštině se tento orgán jmenuje Evropský orgán pro cené papíry a dozor nad finančními trhy Eh, I tady kolega Ferber eh, sestavil krátké stanovisko, eh, které je o něco pozitivnější s ohledem na celkové hodnocení. No, také k tomu nebyla žádná specifická zpráva Evropského účetního dvora, ale i tady pan Ferber říká, že s ohledem na nedo, na určité omezené finanční prostředky se skutečně tento úřad soustředil na úlohy předepsané legislativou, protože jinak nelze provádět nezávislou činnost při kontrole evropských institucí o aktu v přenesené pravomoci. Čili tady je to pozitivně třetím úřadem, je Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění. Tady eh, se hovoří o rozpočtovém roku 2013 v pozitivním ohledu a sice, že při posledním posuzování, kdy byly konstatovány potíže, které mimo jiné souvisely s nájemními smlouvami, omezenými Eh, smlouvami na omezenou pracovní dobu mm, jsou teď na správné cestě, že sice orgány ještě ve fázi budování, ale že úlohy je mu svěřené pro současné legislativní činnosti, má jí eh, za předpoklad eh, odpovídající vybavení personálem a prostředky. Tady pan Ferber upozorňuje na omezení úloh, které svěřuje evropská legislativa a já bych navrhl, abychom tyto návrhy kolegy Ferbera akceptovali vlastně jsou v souladu s rozhodnutím parlamentu z minulého legislativního období a jsou založeny na intenzivním dialogu s všemi třemi orgány a ukazují nám cestu, jakým způsobem můžeme tyto instituce, které jsme si přáli, posílit, aniž by se staly dalším super úřadem vedle Evropské centrální banky. Děkuji. Thank you. Děkuji vám, eh, pane Ferbre, potažmo Langenen. Teď stínový zpravodajové, pan Ludvíkson jako první. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Začal bych tím, že bych poděkoval panu zpravodaji za skvěle odvedenou práci k těmto třem návrhům stanovis, stanovisek. Je to velmi dobré východisko pro celý tento postup a nemyslím si, že se objeví jakékoliv významnější problémy při práci na kompromisním řešení. Samozřejmě jádro této celé věci je to, že účetní dvůr vydal hodnocení v tom smyslu, že tato tři tělesa náležitým, řádným a legálním způsobem provedli své účetnictví. A já nemám jaksi důvod toto spochybňovat a nečiní tak ani návrh stanoviska. Je zde pár poznámek o jaksi nedostacích, které ovšem eh, ze strany účetního dvora, které ovšem nemohou ovlivnit naše celkové stanovisko a tím pádem absolutorium můžeme schválit. Co se týká podrobností, Tady bych eh, možná rád zde viděl několik málo změn. Za prvé je důležité, že ten popis celého pozadí této situace bude takový, že od roku 2011 tyto dohledové orgány nedostávali dostatek finančních prostředků. Viděli jsme, že toto je velice důležité. A konec konců máme zde i zvláštní zprávu účetního dvora o agentuře EBA, která říká to samé. Takže do budoucna vidíme, že více úkolů musí nutně znamenat více prostředků. Racionalizace je samozřejmě klíčové slovo, ale nemůže nám pomoci vyřešit problém nedostatku prostředků. Za další, musíme být asi eh, komplexnější v přístupu k spotřebitelským otázkám eh, a jejich řešení ze strany úřadu. Je jasné, že eh, během stávajícího funkčního období i tyto agentury mohou dělat daleko více. Za třetí, myslím si, že potřebujeme trošku větší eh, nuanční přístup eh, při eh, přeskoumávání zpráv účetního dvora. Nejsem plně přesvědčen, že ta doporučení se soustředí na to, na co se soustředit mají. Mám několik otázek, co se týká perspektivy účetního dvora, nicméně se těším na konstruktivní proces a myslím si, že zásadní problémy se zde neobjeví. Děkuji. Děkuji vám. Nyní za ECR pan Luke. No, pane předsedo, děkuji mnohokrát také. Já chci poděkovat zpravodaji za jeho práci a dovolím si zhrnout eh, stanovisko ke všem třem orgánům, protože hm, tady jsou obdobné tendence, které se odráží v těchto zprávách. Co je pro frakci EKR významné, to jsou zejména připomínky týkající se nároků všech tří dohlížecích orgánů, že nemají dostatek personálu a vyžadují další zdroje z rozpočtu Evropské unie a měly by jim být přiděleny. To jsou připomínky, pak jsou připomínky ve zprávě, které se obírají ze zásady správným směrem, ale podle mého názoru ještě nejsou zcela v souladu se subsidiaritou. Myslím si, že by mělo být více zdůrazněno eh, v příslušné části zprávy, že úřady vytvořené na evropské úrovni mají funkci zejména využívat zdroje nacházející se na úrovni členských států v odpovídajících národních úřadech. To znamená, původní přiřazování úloh těchto úřadů by mělo být nahlíženo vždy v souvislosti s těmi legislativně právními činnostmi, které mají přeshraniční charakter a tudíž mají být lépe vyřizovány na evropské úrovni než prostřednictvím národních dozorčích úřadů tohoto titulu je volání po dodatečných prostředcích Mm, spojen s určitou skepsí a mělo by to být skutečně spojeno eh, s naším snažením, abychom eh, úřady přiměli k tomu, aby pracovali v synergii s odpovídajícími národními úřady a aby eh, tudíž tyto evropské instituce mohly být lépe využívány i pro, skrze a národními úřady. A co se týče smíšeného financování, které možná právem je označeno jako nepříznivé, tady se navrhuje, eh, že vlastní rozpočtové položky pro Evropskou unii pro to, tuto potřebu financí by měly být eh, vytvořeny ještě extra, ale tady já jsem skeptický, myslím říci, eh, že co se týče toho, že ehm, je tady uvedeno, že by se měly používat poplatky eh, jednotlivých eh, finančních trhů, by měly být také tady zohledněny. A teď souhrně tím, že jsem hovořil o všech třech institucích, chci ještě něco říci o bodu, na který právě upozornil pan Lang. A sice, že co se týče EBA, je třeba postarat se o to, a to významně, aby nedocházelo ke zdvojování dozorčích činností ve srovnání tedy s dohledem, který přísluší Evropské centrální bance. To znamená, musíme dbát na to, aby tady nešlo o zdvojování úloh, aby tady vedle sebe neexistovaly dva úřady, to by bylo neproduktivní v případě, že by tady nebyly dostatečně jasně vymezeny kompetence. Děkuji. Thank you, Mr. Luke. Now for the ALDE. Děkuji. Nyní za ALDE pan Torvalds. Děkuji, pane předsedo, děkuji zpravodaj za jeho práci a já věřím, že pan Langen mu vyřídí eh, mé vyjádření vděčnosti. My jsme vždycky eh, podporovali eh, vytvoření evropských dozorčích orgánů, které jsou obrovsky důležité pro fungování finančních trhů v Evropské unii. Jako zpravodaj za stanovisko ekonu k rozpočtu pro rok 2015 jsem se opravdu detailně zabýval rozpočtem, hovořil jsem, díval jsem se i na tyhle ty orgány. Bohužel v těch rozpočtových trialozích se nám nepodařilo eh, plně se vrátit k tomu původnímu návrhu rozpočtových ehm, částek, které navrhovaly eh, tyhle ty eh, instituce, takže ehm, přesto se nám dosáhlo, přesto jsme dosáhli určitého úspěchu a je tedy vidět, že práce parlamentu a tohoto výboru je významná budou prostě muset nakládat tyto orgány nyní co nejlépe s těmi eh, prostředky, které budou mít k dispozici. Co se týče stávajícího finančního eh, eh, uspořádání pro tyto agentury, už jsme o tom hovořili dříve, stejně jako zpravodaj bych dával přednost systému, který by vycházel z nějakých poplatků těch tržních Eh, účastníků a také si myslím, že by bylo dobré mít ve všeobecném rozpočtu oddělenou rozpočtovou položku. To je vše, děkuji. Děkuji. Za GUE matka Matkátý, prosím. Děkuji, pane předsedo. Tohle jsou poměrně takové základní odborné zprávy. Není důvod opakovat všechno, co už zde bylo řečeno. Eh, Pouze tedy poděkuji zpravodaji za jeho práci. Eh, Řada zdejších členů bude vědět, že tam máme určité Ehm, problémy s některými demokrati, demokratickými nedostatky těchto orgánů. Ale co se týče těch návrhů samotné zprávě, které předkládá zpravodaj, tam je celá řada vítaných bodů, zejména to, co se týká um, těch um, odstavců týky, týkajících se tedy omezených zdrojů. To znamená, tyto orgány se nyní musí přísně zaměřit pouze na své úkoly, které byly jasně definovány legislativně a Eh, také podporuji návrh či stanovisko zpravodaje, že komise by měla znovu zvážit to finanční uspořádání, tak aby spíše jsme tedy měli samostatnou rozpočtovou položku pro tyto orgány. Děkuji. Nyní za zelené, Mary Scott, to prosím. Děkuji, pane předsedo. Sven se omlouvá za to, že nemohl osobně přijít. Eh, já tady tedy nebudu zacházet do žádných eh, detailů. Eh, v zásadě vítáme přístup zpravodaje, ale také podporujeme stínové zpravodaje za skupiny socialistů a demokratů. Takže tolik. Děkuji. EFDD, prosím. Pan Wolf, prosím. E, představte si to, e, tedy wolf e, je vlastně vlk, takže představte si zvíře a už hodíte mě, ale ještě není úplněk, takže se nebojte. Kolegové mi často říkají, že daňový poplatník to je někdo, kdo pracuje pro federální vládu ale nemusí eh, dělat zkoušky pro to, aby se stal státním zaměstnancem. Tady, když se díváme na ten návrh, tak se zdá, že ti, co to předkládají, trošku zapomněli, že ten daňový poplatník to zase bude muset zaplatit. A eh, já si tady dělám starosti konkrétně o dvou aspektech. Za prvé je to tedy návrh, že EBA, EOPA a eh, e ESMA budou eh, potřebovat, eh, budou chtít více eh, mít zaměstnanců, to, aby mohli dělat více práce, ale to by chtělo určitě spousta jiných lidí. Já bych také chtěl více zaměstnanců, to by bylo bezva, ale prostě my se teď všichni musíme vypořádat s rozpočtovými omezeními, protože žijeme v době, kdy všichni lidé se potýkají s omezeními svých příjmů, s tím, s omezeními toho, jak mohou vydávat své příjmy. Když se podíváme třeba na odstavec 6, Eh, eh, kolega Bernd Luk eh, si o tom dělá starosti. Tady v podstatě jako kdyby to vypadalo, že když si žádáme o, jedn, o samostatnou rozpočtovou položku v evropském rozpočtu, to v podstatě dává prostor těm organizacím, aby expandovali, aniž bychom to tady na ekonu nějak potom mohli pozastavit, zkontrolovat. A a zase se to vrací k tomu daňovému poplatníkovi, který bude muset ve finále platit více. Takže já s tím nesouhlasím. Já si tedy myslím, že naopak my zde eh, musíme zajistit, že monitorujeme tyhle ty eh, organizace a že dáváme prostor právě daňovým poplatníkům, aby měli příležitosti v životě. Eh, co se týče zavedení těch poplatků účastníků trhu. Eh, o tom už jsme tady hovořili. Já zase říkám, že eh, tuhle zátěž jakoby by nesla Velká Británie. My máme třeba v mém volebním obdobu asi 50 tisíc lidí, kteří pracují tady ve finančních službách, jinak v celém Spojeném království je to asi 1,5 milionu lidí. Můžete se smát, ale prostě jsou e, důležití lidé, kteří pracují ve finančním sektoru, tak stejně jako v Německu lidé pracují v automobilovém průmyslu, e, někde jinde třeba v e, Itálii je to maloobchodní oděvní průmysl a podobně a všichni tihleti lidé by museli platit další daně, proto aby zaplatili organizace, o, o niž potom nad niž nemají kontrolu. Takže my si nemyslíme, že to je správné, abychom měli tu oddělenou rozpočtovou položku a nemyslím si, že bychom takto měli eh, zakládat eh, precedens, že účastníci trhu budou za tohle to platit. Děkuji. Děkuji. Nyní vracím slovo zpravodaji, prosím. Já jsem tady vlastně jenom v zastoupení, ale samozřejmě jsem směr vést diskusi v minulém legislativním období. A kolega tady použil argumenty, které neměly většinu v minulém legislativním období. Vezměme si některé z nich. První otázka financování. Ty tři evropské instituty byly vytvořeny námi proti odporu členských států a částečně proti počátečnímu odporu komise. Eh, bylo to zejména za irského komisaře McGrivio, eh, který odmítal během finanční krize založit Evropské kontrolní instituce a my jsme to prosadili. To znamená, je to původní zájem Evropského parlamentu, abychom měli nezávislé instituce, které nám budou radit, které budou předkládat návrhy, které budou odborně zdatné a proto je vlastní rozpočtová položka oprávněnou záležitostí. Bylo to záležitostí eh, významnou a důležitou minulé legislativní období a mělo by to tak zůstat. Za druhé, co se týče placení příspěvků účastníků trhu, to si myslím, že je rozumné, tak to stojí i ve zprávě Marka Ferbera. Nikdy eh, se netajilo, že veškeré Vždycky jsme říkali, že to nebude financováno celé jenom těmito poplatky účastníků trhu, ale že to bude část toho financování. A protože já mm, už pracuji 20 let ve výboru, tak si myslím, si mohu troufnout říci, kdyby to šlo bez Velké Británie, vůbec by tady nebylo demokratické založení těchto tří úřadů. Oni to od počátku odmítali a teprve přes tu konstrukci souhlasili eh, se smíšeným financováním. A já považuji za nutné, abychom v oběma oblasti naprosto jasně podpořili evropský rozměr, abychom skutečně vyvíjeli tlak na to, aby tady vznikla rozpočtová položka s dodatečným financováním ze strany účetního trhu pardon, účastníků trhu, protože jenom tak může být zaručena nezávislost. Protože jinak se bude plítvat zdroje a budou se používat mm, pracovní síly, eh, když chceme, aby prostě ty úřady byly naprosto nezávislé. A k druhé části v rozporu s tím tady máme požadavek subsidiarity. Vždyť ty evropské úřady byly zřízeny právě proto, že jsme došli k poznatku, že nestačí spolehat se na národní dozorčí úřady. Národní kontrolní eh, orgány v jednotlivých členských státech byly jednou z příčin rozměru krize finančních trhů v Evropě. A když se uh, budou tomu bránit jednotlivé národní dozorčí orgány, tak se v otázce subsidiarity nedostaneme dál. Jako Evropský parlament bychom měli hájet dosavadní pozici Evropského parlamentu pro zřízení vlastní položky. Za druhé děkuji za podporu, co se týče vymezení kompetencí, samozřejmě ve jméno eh, Marka Ferbera, i když toto je můj názor a on to musí potom vyhodnotit. Co se týče vymezení úloh, to je daleko důležitější rozměr než odvolávání se na subsidiaritu. To jsou evropské orgány, které se mají omezit na to, co my, evropský legislativec, čili eh, Rada a parlament rozhodli. Mám aktuální příklady IOPy eh, v rámci aktu v přenesené pravomoci pro EMIR. IOPA navrhuje, opatření, které jdou nad rámec toho, co jsme dojednali v deseti jednáních jako legislativec. Naštěstí komise není ochotna to převzít. Naštěstí a zahájila proti tomu proces. Ale na tomto jednom jediném příkladu, který já jsem schopen skutečně dobře posoudit, se domnívám, že si mohu dovolit říci, že vymezení úloh je důležitější než požadavek po dodatečných prostředcích. Když to udělají, bude to v pořádku. Máme tady problémy s budováním těch institucí, ale otázka zda eh, ty dotyčné orgány by měly být silně, jak to zdůraznili někteří kolegové a sice byly to zelení, také EFDD, všichni zdůrazňovali, že potřebujeme také více ten rozměr ochrany spotřebitele. A já se domnívám, že to je otázka, která by neměla být v hlavním úhlu pohledu těchto úřadů. Ty by se měly soustředit zejména na technické uskutečňování stávajících standardů, Eh, například slyšení také účastníků trhu, ale nikoli se v první řadě soustředit na ochranu spotřebitele. To přísluší legislativci, proto děkuji za diskusi. Má eh, také blahopřání pana co samozřejmě vyřídíme panu Ferberové, bude to všechno zapsané a on to jistě všechno zpracuje. Pan Ferber doufá, že tady dojde k velice aktivní diskusi a k předkládání pozměňovacích návrhů. Děkuji mnohokrát. Thank you, Mr. Langen. Eh, in view of the very tight... Děkuji, pane Langene, protože musíme ten návrh stanoviska přijmout velmi rychle. Nemáme moc času do eh, termínu pro předkládání eh, návrhů, takže jste byli informováni o tom, že ta tři řízení byla výjimečně otevřená hned eh, v ráno, tak abychom mohli předkládat ty návrhy už eh, tedy od rána. Eh, jinak termín pro předkládání návrhu je zítra v poledne a pro diskutování návrhu proběhne 26. a 27. ledna. Hlasování bude 22-23 únor a potom plenární hlasování to bude zřejmě v dubnu. Nyní ještě pan Langen. E, jinak, hovořili jste s zpravodajem o tom, že máme takhle málo času pro předkládání pozměňovacích návrhů, takže prosím vás, my na to teď máme asi 26 hodin. Kolegové mají přece všichni spoustu práce, já si myslím, že to je opravdu strašně krátká doba. Mohli bychom to odložit aspoň na pondělí? The deadline as... E, ten termín byl stanoven spolu se spravodajem. My máme kalendář, který je závazný. My jsme totiž výbor, který předkládá stanovisko, my se musíme řídit eh, kalendářem výboru KONT. A jak říkám, tím, že jsme zahájili eh, právě eh, tu možnost předkládat pozměňovací návrhy dříve, tak eh, doufáme, že to prostě tím se celé urychlí. Bohužel na té situaci už nic nezměníme, protože to nezáleží na nás, opravdu se to odvíjí od kalendáře kont. Nyní přecházíme k dalšímu bodu na pořadu jednání a to je nová zpráva, která se týká nového semestru. Takže to je zpráva pana Rozatyho o evropském semestru koordinace hospodářské politiky, roční analýza růstu na rok 2015. A já hned dávám slovo panu Rozatymu, prosím. Děkuji, děkuji pane předsedo. Vážení kolegové, ta zpráva se týká velmi důležitého Eh, dokumentu komise, je to tedy eh, analýza eh, ročního růstu, kde se věnuje analýzám jednotlivých členských států a jejich politik. Tady jde o stanovení priorit pro následující rok, pro rok 2015, identifikuje hlavní výzvy, problémy, se kterými se členské státy musí potýkat. Ten dokument je tedy důležitý, ještě jednou opakuji a i zpráva k tomuto dokumentu bude významným příspěvkem k tomu, jak hospodářská politika v Evropské unii je koordinována a realizována. To hodnocení v zprávě, které se týká té stávající hospodářské situace, je poměrně ponuré. Eh, protože eh, evropská, evropská hospodářství stagnuje, zejména tedy v eurozóně. The point of order. Yeah, exactly. Me too. That I, I just started to talk. I thought. Uh... Řečník říká, že si myslel, že tady jde o nějaké připomínky z pléna, ale ne, ne, není tomu tak, takže mohu pokračovat. Takže euro, eurozóna riskuje stagnaci, což je poměrně pesimistický závěr, který vychází eh, z tohoto průzkumu a také z mé zprávy, z návrhu mé zprávy. Takže jaké jsou důvody proto odborníci říkají, že eh, hlavním důvodem stagnace je nedostatek investic, jak soukromých, tak veřejných. A když se podíváme eh, na tu situaci analyticky, vyhodnotíme si to analyticky, tak vidíme, že míra investic je pod um, vrcholem v roce 2007, což bylo před krizí, a ten rozdíl je asi 300-400 miliard euro. E, co se tedy týče, řekněme, chybějících investicí pro Evropskou unii. Jaké důvody proto jsou pro um, nedostatek investicí? Jednak tady je um, věc týkající se um, Eh, nedostatku úvěrů, tady neexistuje dostatečná dodávka a ani poptávka. Co se tedy týče poptávky po úvěrech, eh, řekněme, že tam je nedostatek důvěry ehm, lidí, eh, také vysoká míra zadluženosti a potřeba odlužit se nejprve. Ehm to platí tedy jak pro korporátní sektor, tak pro sektor domácností a samozřejmě také fiskální omezení, která omezují možnosti poskytování různých fiskálních stimulů, zejména v některých zemích. Na stránce dodávky úvěrů, důvěry, jakési neochoty finančních institucí poskytovat eh, financování, či investovat tedy, Tam jsou tedy nedostatečné vyhlídky růstu, ehm, nedostatek důvěry ve schopnost eh, věřitelů ehm, eh, a dlužníků, eh, respektive dlužníků splatit věřitelům dluh. Samozřejmě máme také nějaké náznaky, nadějné náznaky do budoucna. To, co jsme třeba zažili minulý rok, je přeci jenom jasné zlepšení fiskální situace v Evropské unii musíme poznamenat, že řada zemí, která prošla deficitním řízením, eh, klesla z 24 zemí na 11 zemí za ten minulý rok, takže to je významný pokrok takže můžeme předpokládat, že tedy ta fiskální situace v EU jak a také e, v eurozóně v následujícím roce bude v zásadě neutrální, což vytváří určitý fiskální prostor v některých zemích pro aktivnější využívání fiskálních nástrojů pro stimulování domácí poptávky. E, druhá pozitivní informace je, že v některých zemích, zejména tedy v těch problémových zemích, došlo k eh, pozitivnímu vývoji. Příkladem je například Irsko. Tam eh, došlo k implementaci strukturálních eh, reform, které už nyní začínají mít dopad. Takže tady bychom mohli být opatrně optimisti, optimističtí. Potom samozřejmě ceny ropy, ty způsobují bolesti hlavy některým vývozcům. Eh, ropy, ale pro země, které dováží ropu, to je bonus. Eh, pokles cen ropy můžeme tedy přeložit eh, do 1,5% růstu HDP v příštím roce. Ovšem to samozřejmě nestačí proto, aby evropská ekonomika rychle začala růst. E, ta zpráva komise jasně říká, že je to nezbytné. Máme 25 e, milionů lidí bez práce. Vzniká sociální napětí v řadě zemí. A v některých situacích, v některých zemích dokonce ta situace je mnohem, mnohem těžší než průměr. A takže opravdu potřebujeme se zaměřit na to, abychom z téhle těžké situace se dostali. Eh, komise v tom průzkumu navrhuje integrovaný přístup. Eh, to je tedy přístup, který se zaměřuje na revitalizaci růstu v Evropě eh, využitím tří hlavních nástrojů. No to je správný přístup, Opravdu potřebujeme něco výjimečného pro to, abychom se vymanili z tohoto začarovaného kruhu malých investicí, které potom vedou k malému růstu, potom malá důvěra a zase prostě se to točí zpátky k těm malým investicím, takže to musíme prolomit. Abychom se tedy netočili v kruhu. ten návrh tří pilířů, který navrhuje komise, tedy navrhuje komise investiční plán jednak, za druhé strukturální reformy a za třetí eh, fiskální odpovědnost, která eh, podporuje růst. Já si myslím, že to je správný přístup. Eh, ten investiční plán pro Evropu je nezbytný pro to, abychom vyřešili ten problém nízké důvěry ačkoliv tady je určitá nejistota ohledně budoucnosti. Ještě nevíme, jak ten plán bude fungovat, ale vidíme v té zprávě, že komise je opravdu eh, rozhodnutá vykonat ten plán a co nejlépe využít fondy, které budou k dispozici v Evropském fondu pro strategické investice. Co se týče toho druhého pilíře, eh, té fiskální eh, konsolidace, která podpoří ehm, Eh, růst. Tady se jasně rozlišuje mezi členskými státy, mezi jednotlivými členskými státy. Eh, tady se tedy nežádá po nějaké všeobecné, eh, po, po nějakých všeobecných škrtech, což je vítané, vítaná změna oproti předchozím dokumentům. Ale pokud některé člen, členské státy mají prostor stimulovat eh, poptávku v tom fiskálním prostoru, tak samozřejmě by měly pokračovat v konsolidaci. Ale fiskální konsolidace by stále tedy měla eh, podporovat růst. A tady komise navrhuje, abychom se tedy zaměřili na ochranu veřejných investicí, zejména tedy do eh, infrastruktury širokopásmového in, eh, internetu nebo také výzkumu i vývoje, který by měl podpořit právě růst. A eh, konečně, a to je důležitý dodatek tento rok, je, že konečně bychom mohli mít výklad um, rozsahu flexibility v tom eh, paktu stability. My tedy čekáme na to, jak se k tomu komise vyjádří, jaký ten výklad bude, protože v tomto dokumentu zatím toho tam moc není. Já tedy eh, právě ve své zprávě poukazuji na eh, tuto věc. Je to něco, co poskytuje dodatečnou příležitost zemím, které stále ještě jsou v těch deficitních řízeních. A co se týče těch strukturálních reform, to je oblast, kde opravdu na národní úrovni můžeme udělat mnohem více. Komise poukazuje na některé cesty, jimiž by se členské státy mohly vydat, ještě jenom zopakuji. To se opakuje, takže zřejmě to nebude nic nového. Tady se odkazuje na pracovní trhy, modernizaci penzijních systémů, zvýšení flexibility služeb a produktů a jejich trhů, zlepšení podnikatelského klimatu a také vydávání eh, více finančních prostředků na výzkum a vývoj. Já ve své zprávě se snažím překročit ještě rozsah doporučení eh, z toho eh, výročního, z té výroční zprávy a já tedy žádám o některé jiné kroky ještě v dalších oblastech ale aby už nehovořil příliš dlouho, tak jenom v krátkosti zmíním čtyři body, které si myslím, že jsou důležité a měly by být ještě více zdůrazněny oproti tomu, co tam v tuto chvíli stojí musíme se snažit ještě více, abychom zajistili, že malé a střední podniky eh, mají lepší přístup k financování, jak k bankovnímu financování, ale také alternativním zdrojům financování. Eh, za druhé, myslím si, že je potřeba udělat více eh, v oblasti konkurzních řízení podniků, které mají vysokou míru zadluženosti a také je potřeba se zaměřit na oddlužení soukromého sektoru. To by určitě pomohlo jak podnikům, tak domácnostem, aby zase mohli utrácet. A za třetí, Eh, potřebujeme dosáhnout eh, velmi eh, důležité státní, národní odpovědnosti za reformy, protože velmi často členské státy prostě říkají, tyhle ty reformy nám vnucují od někud zvenčí, to vůbec dělat nechceme. Takže oni by se k tomu měli postavit zodpovědně, měli by to brát vážně, všechny vnitrostátní úřady, které byly tady demokraticky zvoleny, jsou demokraticky zodpovědné svým voličům. Takže já si myslím, že otázka národní zodpovědnosti je obrovsky důležitá. A za čtvrté, ještě větší zdůraznění eh, konkurenceschopnosti Evropské unie protože eh, s malými výjimkami země Evropské unie nyní ztrácí svůj podíl na globálních trzích a to jsou všechno signály toho, že ještě tady se potýkáme se základními nedostatky a problémy v našich eh, ekonomikách. Takže to lik tedy eh, soubor bodů, které jsem zde chtěl představit mm, na začátek diskuze a nyní se těším na vaše připomínky a poznámky. Děkuji. Thank you. Děkujeme vám mnohokrát, pane zpravodaji. A teď jako první stínový zpravodaj za SAD, Wilfred Sand. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych začal tím, že poblahopřeji panu Rozátymu k jeho textu a poděkuji mu za ní. Nicméně eh, rád bych poznamenal, že musíme být asi kritičtější k tomu, jakým způsobem tato studie růstu je předkládána a spouštěna. Myslím si, že musíme být, být také realističtí v tom smyslu, že si musíme uvědomit, že parlament a tento výbor je rozštěpen co do přístupu k řešení krize. Na jednu stranu zde je ta snaha vě- po větší fiskální konsolidaci a pak je tu ten druhý přístup, tedy, že se pohybujeme směrem ex- expansionismu. My s tím nesouhlasíme. Někteří si myslí, že dobrý postup je fiskální konsolidace a druhý tábor zase říká, že je potřeba expandovat. Musíme akceptovat, že zde toto rozštěpení je. Musíme akceptovat také to, že v politice nejsme pouze technokraté. Lidé od nás očekávají politickou reakci a takováto politická reakce musí reflektovat to, co se ukázalo v posledních volbách do Evropského parlamentu. Je zde velká nespokojenost s tím, jakým způsobem se vyvíjí evropské hospodářství. A já si proto myslím, že naše reakce na tuto studii musí tuto nespokojenost reflektovat. Samozřejmě jsou zde věci, na kterých se shodneme. Fakta, například že hospodářský, eh, eh, hospodářská míra růstu v Evropě je suboptimální a už je taková po několik let. Shodneme se, že nezaměstnanost je příliš vysoká. Shodneme se, jak právě řekl pan Rozáty, že investice, jak veřejné, tak soukromé, jsou na příliš nízké úrovni a na ní se trvávají. Ovšem, neschodneme se na tom, jakým způsobem interpretovat to, co se děje a jak se s tím vypořádat. A v tomto kontextu mi dovolte pár poznámek. Nejprve podívejme se na eurozónu z dlouhodobého hlediska. Zde musíme konstatovat, že se jedná o suboptimální monetární zónu, což je předmětem dlouhotrvajícího politického procesu, kterým se tento problém snažíme kompenzovat. Tato hospodářská divergence se za posledních několik let zvětšuje zatímco by se měla zmenšovat. A to přes všechny kompenzační mechanismy, které zavádíme. To také musíme akceptovat. A právě v tomto světle je potřeba interpretovat a chápat to, co komise v této studii navrhuje. Chybí nám centralizační zaměření monetární unie a na druhou stranu se provádějí pokusy na kompenzování tohoto faktu politicky kontrolovanými mechanismy, jako je například evropský semestr, což je politický proces, tím je potřeba se vyrovnat. A zkrátka tu situaci je potřeba interpretovat takto. Takže co je hlavní posun v této věci? Zkrátka, komise navrhuje stále to samé. Hovoříme o třech pilířích. Dobrá, ale je potřeba, aby tyto pilíře měli hlavní součást a to fiskální konsolidaci. A to je něco, co se snažíme provádět na základě různých opatření, hodnocení, scoreboardu a tak dále. Je to v podstatě velmi pozitivistický přístup. Máme nástroje a opatření, jak vypočítáme, jak ovlivnit věci, aby se vyvíjely určitým směrem a takovým způsobem postupujeme. Takže vytváříme dojem, že vše máme pod kontrolou, ale ono to tak není. Jeden důvod, já jsem o tom diskutoval s panem Rozátým, je, že ty indikátory, které máme, jsou historicky založené a vztahují se k situaci někdy před 22 lety. Hovoříme o 3% HDP, což je jaksi definice toho, jakým způsobem se může odchylovat deficit. A v reálu toto je indikátor z doby před 22 lety. A právě proto možná ten problém je, že nástroje, se kterými pracujeme, se implantují pak do těch studií, které jsou před námi, že ty nástroje zkrátka nestačí a generují nám špatné výsledky. Generují nám výsledky nebo indikace, se kterými my pak pracujeme, ale pracujeme tím pádem na špatném základě a e, ovlivňuje to tak všechny prognózy komise někdy od roku 2009-2010. Když se na to podíváme, tak rok od roku tak e, se ta prognóza odsouvá o nějaké 2-3 roky. E, podíváme-li se na rok 2011, kde jsme měli tři prognózy, 1,5, 1,5, 1,5, ale v reálu to bylo 1,4. Když se podíváte na ty tři prognózy na rok 2012, začalo se na úrovni 1,8, pak se to snížilo na 1,5 v reálu a ve finále minus 0,4, ale v reálu to bylo minus 0,7. Podíváte-li se na prognózy roku 2012, tak tam to začalo na 1,8, pak se to snížilo na 0,5 a potom na 0,4. V reálu to bylo minus 0,5. Podíváte-li se na zprávu za rok 2013, začalo se na 1,3% růstu, pak se to snížilo na 1,2% růst, potom minus 0,4, v reálu minus 0,5% růst. A podíváte-li se na zprávu prognoz na rok 2014, tam se začalo na 1,4, snížilo se to na 1,1 a poté na 0,8, ale bude to jistě méně. Takže co tím chci říct? Chci tím říct to, že my si myslíme, že máme opatření prostřednictvím, kterých můžeme chápat, co se děje, ale nemáme. Máme nástroje, u kterých je potřeba provést audit, je potřeba je přehodnotit, ale to nikdo nedělá. Takže celou tu dobu vlastně, i když třeba hovoříme o fiskální konsolidaci, tak samozřejmě je určitě potřeba, ale v reálu vidíme, že to funguje jako interní devalvace, což je politicky za to velice nebezpečná věc. Je to sociálně nebezpečné a hospodářsky je to zcela neefektivní. To je ten skutečný problém. A poté tedy, když se posuneme k interpretaci toho, jak se věci budou vyvíjet, tak to své rozhodnutí jenom odkládáme. A to není jenom otázka technokratického hodnocení, musí to být politické hodnocení. Co znamená interní devalvace? Znamená to toto, pane předsedo, že se eurozóna sama dostala, dohnala do rohu, do kouta v situaci, kdy dochází k erozi sociálního modelu, na kterém je Evropa založena. A upřímně řečeno, východisek moc není. Chceme-li být ko- kompetitivní, musíme provádět tuto erozi sociálního modelu, což je ale past, protože tím podkopáváme sociální soudržnost. Jsme tedy na správné cestě? Nevím. Komise nám v podstatě říká, ano, to je ta správná cesta, ale když se podíváme na politiky, které sledujeme poslední tři nebo čtyři roky a díváme se na hospodářství, zda se toto tedy vyvíjí, ano, eh, oni nám říkají, začne se to vyvíjet, určitě se něco změní, ale vzpomeňme na Galilea při protireformaci, on chápal, že slunce neobíhá kolem země, ale že země obíhá kolem slunce. Ale musel sám přijmout, že to říkal špatně ale pak nakonec řekl a přece se točí, že ano. A podobné to je s evropským hospodářstvím. Třeba si myslíme, že se nehýbe, ale ono se vyvíjí. Děkuji. Děkujeme vám, pane kolego. Nyní za ECR pan Sampoterho. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, ECR eh bere na vědomí, že se zpravodaj zaměřil na klíčové výzvy a překážky, které stojí v cestě evropskému hospodářství. E, dále z větší části podporujeme jeho analýzu hospodářské situace. Podobně jako pan Rosáty, bereme na vědomí, že nízký růst je výsledkem několika faktorů a tím pádem je k němu potřeba zaujmout vícestranný přístup. Co se týká investic, e, kontinuálně se snižující objem investicí je alarmující a i nadále poškozuje a bude poškozovat hospodářský výkon celé Evropy. Investiční balíček by se mohl ukázat jako dobrý nástroj pro navýšení celkového objemu investic, nicméně v tuto chvíli musíme eh, tento balíček vychvalovat nebo hodnotit velmi opatrně. Je zkrátka příliš brzy hodnotit je jako úspěch nebo selhání. Uvidíme, jak se bude chovat v reálu. Podobně jako pan zpravodaj jsme přesvědčeni, že nedostatek investic je výsledkem jednak nízké důvěryhodnosti, vysokého zadlužení a neschopnosti vypořádat se s tím a s nízkými očekáváními na straně poptávky. Ale myslíme si, že se zároveň jedná pouze o jednu součást celého problému. Jeden z klíčových důvodů, proč se neinvestuje, je, že momentálně je profitabilnější investovat mimo Evropskou unii. Uznáváme, že Evropa nemůže soutěžit pouze na policeny, nicméně fakt je, že momentálně jsou na globálním trhu lepší hráči než jsme my. E, souhlasíme, že produktivitu lze navýšit tím, že budeme více investovat do vzdělávání a výzkumu. Evropa má i nadále komparativní výhodu v oblastech, kde se vyžaduje vysoce vyškolená pracovní síla, nicméně naši globální konkurenti velmi silně investují také do těchto oblastí a proto i my se musíme v této, a proto ani my nesmíme v této snaze upadat. Zároveň musíme umožnit, aby i pracovní místa, která nevyžadují vysokou kvalifikaci, mohly koexistovat společně s těmi vysoce kvalifikovanými. Větší část pracovní síly bude i nadále pracovat v oblastech, kde se nutně nevyžaduje vysoká úroveň vzdělání. A proto bychom udělali dobře, kdybychom tato pracovní místa neeliminovali tím, že budeme navyšovat náklady na ně. Co se týká strukturálních reform, ty jsou nutné a myslím si, že eh, rady, komise a parlamentu jsou obecně za to správné. Měli bychom se snažit dokončit vnitřní trh a eliminovat překážky, kterému stojí v cestě, abychom zajistili růst a tvorbu pracovních míst v Evropě. Ale chceme upozornit na to, že na rozdíl od eh, názoru pana zpravodaje si myslíme, že není úplně jasné, proč se některé země, které byly v krizi, se dokázaly dostat zpět na stejnou cestu. Ehm, je to asi vzhledem k strukturálním reformám. Možná, že tyto reformy hrály velkou a velmi významnou roli, ale pravděpodobně eh, ten hlavní důvod byl na straně ECB a přijatých kroků. Celkově za to si myslíme, že tento návrh je velmi dobrý a poskytuje dobrý základ pro závěrečnou zprávu, zejména e, jsme spokojeni s tím celkovým realistickým hospodářským přístupem a jsme přesvědčeni, že třeba jen s pár malými e, změnami se bude jednat o velmi kvalitní zprávu. Samozřejmě pakliže budeme pamatovat na to, že máme členským státům radit a ne rozkazovat. Děkuji. Děkuji vám za ALDE Pan Torvalds. Děkuji, pane předsedo. Já jsem posledně řekl něco úplně hloupého, no, e, není to poprvé a rád bych řekl, že to bylo pro dnešek vše, ale ono to nebude pro dnešek vše. Rád bych na začátek poděkoval panu Rosátymu za odvedenou práci. Myslím si, že se jedná o velmi vyváženou zprávu, která sleduje stejnou logiku jako dřívější zpráva pana Debakera. To problém není. Problém je, že se zdá, že čas nám ubíhá tak nějak rychleji, než si myslíme. Od publikace této zprávy se staly alespoň dvě důležité věci. Jednak Řecko, jednak cena ropy. A upřímně nevíme, co se s těmito dvěma věcmi stane, i když třeba v něco doufáme. Nikdo neví, co se stane do té doby, než budeme hlasovat právě o této zprávě a bude to jistě velmi zajímavé období. Ve zprávě, jak říká pan zpravodaj, jak říkal pan Sanz, zde máme tři pilíře. Máme zde investiční propast, máme zde strukturální reformy, máme zde konsolidaci. Ale pak zde máme ještě čtvrtý pilíř. Ten není příliš stabilní, Eh, pan Keynes tomu říkal, myslím, animal spirit, tedy duše zvířete, která jaksi eh, uniká z té pomyslné klece takovým způsobem, který je pro všechny naprosto neočekávatelný. A jak říkal konec konců pan Sanz, je to něco, k čemu bychom chtěli mít přesná čísla, tedy k tomu, kam se posouváme, ale právě tento přízrak se nám tady zjevuje a Zkrátka eh, prostřednictvím tohoto přízraku se buď pohybujeme nebo stojíme na místě. Nicméně eh, zajímavější je asi ta investiční propast. To je poměrně zajímavý problém. Asi pro všechny členské státy existuje možnost, eh, jak lépe využívat investiční plán komise pro vybudování něčeho, co se pak stane reálnými investicemi, ale na druhou stranu se musíme ptát, co se bude dít na národní úrovni. Zda třeba existuje riziko, že členské státy budou potěšeny, když uvidí, že půjčka a investiční plán fungují a pak využijí tento manipulační prostor, který tento investiční plán vytvoří k tomu, aby eh, navýšili spotřebu. Tím bychom se dostali do situace, kdy budeme mít proces s nulovým výsledkem, což nám ale asi že moc nepomůže. Hovoříme-li o strukturách, eh, obvykle hovoříme neustále o malých a středních podnicích a eh, často si namlouváme, že je v podstatě zvažujeme, bereme v potaz kdykoliv, cokoliv děláme, což ale není pravda. Podíváme-li se na struktury a navrhované reformy v investičním plánu a na to, jakým způsobem malé a střední podniky se mohou, budou moci podílet na eh, tomto investičním plánu, nacházíme asymetrickou situaci. Máme silné struktury evropské na jedné straně, malé a střední podniky na straně druhé. Jakým způsobem tyto dvě součásti do sebe zapadnout, upřímně řečeno, já nevím a nedovedu si to představit. A poté zde máme doporučení. Co se týká eh, toho, jak se těmi doporučeními budeme řídit, eh, příslušné prognózy a čísla nejsou příliš povzbudivá, takže nevím, myslím si, že to zvíře, které nám utíká, bychom měli co nejdříve skrotit, aby se nám nedostalo, aby, nám, aby se nám nedostalo z kontroly. Děkuji. Zague, pan Viegas. Eh, eh, Děkuji mnohokrát všem. Máme tady co dočinění se situací obrovské velkého rozporu v oblasti investic a to je také součást zobrazeno v příslušné kapitole, neboť tady máme průmyslovou úroveň na evropské úrovni, která se schází, pak tady existuje 25 milionů lidí, eh, kteří vůbec nejsou zohledněni. A pakliže plán komise je pouhým rétorickým cvičením, jak to bude vypadat, tento investiční plán je nedosta, nedostačující, opírá se především o plán přístupu bez jakéhokoliv empirického základu. Empirický základ by měl být vlastně negativní. To je obdobné jako v bývalých předešlých mandátech. A potom fiskální situace, pokračování ve strukturálních reformách, to je pokračování politiky úspor, která vede k tomu, že tím se nepodporují investice a hospodářský růst. V Portugalsku je to tak, že investice z poloviny představují méně než polovinu toho, co se musí platit na úrocích pro splácení dluhu tyto dluhy, eh, které v podstatě eh, souvisí s masivními úvěry, které Portugalsku mohlo si vzít pro rekapitalizaci svých bank. V tomto smyslu tedy pokračujeme bez jakéhokoliv dokumentu, který by identifikoval a analyzoval ty opravdové důvody krize. A přece se jedná o to, abychom zase podpořili hospodářský růst. A my nesouhlasíme s touto iluzorní a zjednodušenou myšlenkou, že když se teď změní klima, nálady, tak se to bude dostačující pro podporu hospodářského růstu. Nesouhlasíme s touto myšlenkou, která se stále znovu vyskytuje že při přizpůso- že přizpůsobování mest je vlastně hlavní hnací silou pro um, skvétání podniků. V Portugalsku máme mnoho lidí, kteří vydělávají pouze 400 euro a to my si nepřejeme pro Evropskou unii. To, co bychom vlastně potřebovali v současné době, to je opravdová politika pro hospodářský růst, což znamená flexibilizaci paktu, aby mohly jednotlivé členské státy skutečně dospět k podpoře hospodářského růstu. To, co potřebujeme, je opravdový investiční plán se skutečnými prostředky a ne tady nějaké fiktivní prostředky mít, abychom skutečně mohli zareagovat na sociální a teritoriální problematiku Evropské unie a mohli je podporovat. To je také úlohou Evropské centrální banky. Tyto instituce se přeci musí postavit ve, do služeb vytváření pracovních příležitostí a ne na podporu kapitálu investičního, pardon, finančního. A e, proto jsme pesimističtí a domníváme se, že stagnace bude pokračovat a dokonce se může ještě zhoršit. Děkuji. Thank you. Now for the Greens. Děkuji teď za zelené pan Urtasun. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Eh, rád bych poděkoval zejména panu zpravodaji za odvedenou práci a musím říci, že má skupina spíše sympatizuje s jednou konkrétní věcí, kterou řekl na úvod eh, bohužel. A e, já doufám, že v dialogu e, o tomto textu se pak snad přiblížíme e, sam, vzájemně, ale ten text je zatím velmi daleko od toho, co bychom si přáli my. Pan zpravodaj správně řekl, že musíme zhodnotit špatné ekonomické prognózy pro Evropskou unii a konkrétně pro eurozonu, ale bohužel v tom textu, konkrétně v úvodním ustanovení A, Eh, říká něco jiného. V tom smyslu, že eh, jak si budeme celou věc dohánět v roce 2015 a v roce 2016 už to povede dobře, to je, myslím, příliš optimistické. Pak se tam také říká, že v roce 2014 byl růst šířej založen, ale my toto nevidíme. My vlastně nevidíme vůbec žádný růst za rok 2014. Rád bych připomněl to, že například Itálie je stále v recesi. Takže eh, tato část by se měla změnit tak, aby lépe reflektovala realitu. Nezdílíme ani eh, názor takový, že vítáme eh, studii ze strany komise. Parlament musí být kritičtější vzhledem k těm třem pilířům, které jsou skutečně velmi hrubé a jsou velmi nevyvážené. Na jednu stranu zde máme fiskální konsolidaci, což je velmi silná politika a silný pilíř. Ehm, na straně strukturálních reform opět silná politika, ale ten nejslabší pilíř jsou zejména ty investice, protože ten plán představený panem Junkrem, a to si asi uvědomujeme všichni, není tak ambiciozní, jak bychom si my tady byli přáli. A toto říkám ještě jaksi pozitivně vzato. Takže bychom v této zprávě měli být podle našeho názoru kritičtější na vyváženost těchto tří pilířů, které byly parlamentu předloženy. Pakliže se soustředím na strukturální reformy, myslím si, že zde je naléhavá potřeba hodnotit negativní sociální dopad takovýchto strukturálních reform, které tyto mají v některých členských státech, ale o tom v té zprávě není v podstatě vůbec nic. Není zde vůbec nic o zvyšující se míře chudoby v zemích, jako je Řecko, prekérní pracovní podmínky, nebo dopad na agregovanou poptávku, které tyto strukturální reformy mají, což je, myslím, něco, co i tlumí růst a je potřeba, aby to naše zpráva reflektovala. No a nakonec je zde ještě to propojení v tom textu mezi eh, strukturálním reformami a tím, že se umožnilo členským státům vydávat dluhopisy s nízkou úrokovou mírou, což podle našeho názoru není automatická souvislost, protože zde máme ještě intervence ze strany ECB, jak už tady řeklo několik kolegů, což byl hlavní důvod pro snižování úrokových sazeb a nikoli v strukturální reformy, které v podstatě mají jenom negativní dopady na agregovanou poptávku. Eh, k bodu 13 Eh, daňové úniky a daňové podvody. Eh, pan zpravodaj může očekávat vstupy z naší skupiny. My si myslíme, že toto by mělo být rozvedeno, zejména vzhledem k tomu, co se stalo v aféře LuxLeaks. A myslíme si, že parlament by mm, tento bod měl vyostřit. Bod 16 a řešení otázek na trhu práce. Nelíbí se nám zmiňování Eh, přístupu k migrační politice. Nevím přesně, co si pod tímto máme představit, nevím, jaké jsou záměry eh, tohoto odstavce, ale myslíme si, že eh, ukazovat na excesivní migraci na trhu práce jakožto problém pro růst je něco, co si tento parlament nemůže dovolit říci v této souvislosti a proto i zde předložíme pozměňovací návrhy. A nakonec dva rychlé komentáře. Ten první k flexibilitě. Příští týden očekáváme komuniké ze strany komise právě na téma flexibility, což nám jistě pomůže rozvádět tuto debatu a slyšel jsem od pana zpravodaje, že je přesvědčen, že určitou flexibilitu bychom k tomuto měli také aplikovat a to má skupina vítá, nicméně potom je potřeba změnit odstavec číslo 20, který říká, že je potřeba striktně aplikovat fiskální pravidla. Myslíme si, že toto by bylo potřeba přeformulovat, zejména vzhledem k tomu, jak říkali pan zpravodaj, že je čas, Eh, abychom nechali ta fiskální opatření hrát svou roli. No a nakonec eh, ještě dvě věci a tím už končím. Eh, chtěli bychom to zahrnout do zprávy, tedy jednak něco o demokracii v rámci evropského semestru, což je něco, co zde zatím vůbec není, jakým způsobem začlenit sociální aktéry do, toho, do této studie a vůbec do celého provádění hospodářských politik, které zde vyvíjíme a nakonec environmentální aspekty, k čemuž rovněž předložíme určité pozměňovací návrhy během další diskuse. Děkuji vám mnohokrát. Thank you. Děkuji vám. EFDD, prosím. Presidente, anche se non sono relatore ombra sul... Děkuji vám, pane předsedo, třeba, že nejsem stínovým zpravodajem pro tuto zprávu. Chtěl jsem připojit několik příspěvků ve jméno mé frakce. Chtěl jsem nejprve poděkovat zpravodaji za jeho práci, avšak ani já nejsem tak zcela šťastný s obsahem této zprávy neboť podle mého se prostě stále nerozpoznává ten vlastní problém a pokračuje se v cestě, mm, která vedla Evropskou unii do hospodářské stagnace a ke zhoršování podmínek. To přece vidíme každý den při mm, když sledujeme naše makroekonomické údaje. Co se týče těch tří pilířů, ty vlastně ukazují, co, co bylo chybou evropské politiky. Stále se hovoří o investicích, které nikde nevidíme. Je tady Junckerův plán, ale to je tedy, to daleko pokulhává za očekáváním. Tady přece není nic nového, všechno se zakládá na naději a na multiplikátorech. A to prostě není možné tímto způsobem dosáhnout. Pak se hovoří o strukturálních reformách, strukturální reformy INU, jako eh, už ministr Padova v Evropském parlamentu v Evropském parlamentu zdůraznil, že je třeba dospět ke dlouhodobým výsledkům, protože tyto, tato navrhovaná opatření by mohla mít eh, v, tém, v tom krátkodobém rozměru spíše kontraproduktivní v Itálii, tato opatření vedla k prekární situaci nejenom pro mládež, ale my máme 43,9% v oblasti nezaměstnanosti mládeže, ale rovněž se zhoršila situace lidí, kteří mají, měli solidní mm, pracovní místo a teď se dostávají do velice zhoršené situace. Máme tady co dočinění s klesáním poptávky a co se týče strukturálních reform, to už jsme přece konstatovali, Mnohokrát není intelektuálně správné, že se řekne na základě strukturálních reform můžeme dospět k nižším nákladům na finančních trhů. E, to, co vidíme, je přeci výsledkem politiky Evropské centrální banky a nikoli strukturálních reform absolutně nic se neříká o tom, že Evropa je jedinou hospodářskou zónou, která se stále ještě nachází ve stagnaci, protože se tady uskutečňovala politika, která byla v rozporu s tím, co dělali jiné státy, stejně tak jako USA, například Čína a tak, jak to teď jak se to teď, o to teď pokouší v Japonsku s více, méně uspokojivými výsledky, ale na, na každopádně jsou tyto výsledky lepší než v Evropě. Eh, Dále se hovoří o problému veřejného zadlužení, ale to není správné. Když se podíváme na údaje roku 2008, na to upozornil zcela správně kolega z Portugalska mm, z evropských států, které upadly do krize, měly HDP, veřejné zadlužení méně než 80%, 40% bylo v Irsku, pravděpodobně je tomu tak, že veřejné zadlužení nebylo tím skutečným problémem a tyto státy eh, se dále zadlužovaly a přitom se měli finančně zotavit, ale právě protože se dávaly peníze pouze do tohoto finančního systému nevedlo to ke stabilizaci hospodářské situace. Eh, tady musí dojít ke změně kurzu. Budeme-li i nadále pokračovat tímto způsobem v těchto zprávách, tak se budeme stále odkazovat na politiku, která byla příčinou ztroskotání eh, a hospodářského růstu v EU nikdy nedosáhneme. Děkuji a teď, jak jsem oznámil na začátku schůze, odročíme jednání, abychom se všichni mohli připojit k ostatním kolegům a e, k panu předsedovi Šulcovi e, v Agoře Simonville za účelem jedné minuty ticha na uctění obětí toho strašného útoku v Paříži. E, a hned poté znovu zahájíme schůzi proceduru catch the eye, kde se přihlásilo šest osob. So, colleagues, I think we can start. Vážení kolegové, znovu zahajuji naše zasedání. Dávám slovo panu Hekmarkovi, protože už tady máme i zpravodaje, takže si může vyslechnout připomínky. Dvě minutky, ještě předtím se chci omluvit tím, že předtím, před, dopoledne jsem se hlásil o slova, vyšokoval jsem vás tady všechny. Takže mám tady tři připomínky. Za prvé, když se podíváme na ten průzkum růstu, tak je jasné, že fiskální eh, konsolidace je dobrá pro růst. Tam, kde máme fiskální konsolidaci, tam máme růst. Naopak, kde máme eh, rostoucí deficity, a schodky tam eh, je eh, jasná, eh, tam je jasně vidět, že prostě dochází k nějakým škrtům a stále menším investicím. Dosáhnout konkurenceschopnosti, to je prostě způsob ochrany sociálního modelu, který chceme. A za třetí, co se týče investicí, myslím si, že je důležité, abychom měli nějaký celkový investiční plán a nezapomínejme, že komerční investice eh, je potřeba, abychom se zaměřili na slovo komerční. Eh, tam opravdu jsou zase mezery. Jinak ta zpráva celkově je velmi dobrá, ale měli bychom zdůraznit, a to mnohem více, potřebu otevření podnikatelského klimatu tak, aby investice byly atraktivnější. Investiční plán se nestane realitou, dokud celkové eh, podmínky pro investice, pro investice nebudou dobře nastaveny. Zatím je, jsou ty investice nedostatečně atraktivní, takže musíme reformovat vnitřní trh, musíme provést strukturální reformy v členských zemích, tak abychom měli dobré podnikatelské klima. Musíme také zajistit, že naše bankovní struktura, což je evropský způsob financování investicí, dobře funguje, nejenom stabilně, ale opravdu je schopná investovat do, do těch věcí, které, kde to potřebujeme. A proto je potřeba lépe regulovat banky v budoucnu. pokud eh, bude těžší si z bank v budoucnu půjčovat, tak bude zase ještě těžší investovat. Takže prostě naopak my potřebujeme dosáhnout potřebné míry investicí, která, které jsou důležité pro evropskou ekonomiku. Děkuji. Děkuji, Danuta Hybner, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já mám dvě připomínky. Když se podíváme na to, co nám říká Evropská centrální balka o dlouhodobé inflaci, a když se podíváme na faktory, které budou utvářet kapacitu růstu dlouhodobě, tak vidíme, že potřebujeme eh, dobré politické kroky, které sníží riziko, že eh, tahle téměř nulová inflace se nestane novým evropským normálem, přinejmenším teda eh, normálem eurozóny. Takže právě prostřednictvím postupu evropského semestru nám jde tedy o to vyřešit ty cyklické i dlouhodobé problémy. A to sice tak, aby cyklická opatření a dočasná opatření, při takových bude určitě hodně, e, je potřeba, aby to nepodkopalo dlouhodobou kapacitu růstu. A také, aby nedošlo ke špatnému přidělování zdrojů zejména tedy v situaci, kdy máme Junckerův plán a kde opravdu bude jaksi prostor eh, diskrečně rozhodovat. Eh, a ty eh, Zatím tedy je možné tohleto špatné přiřazování zdrojů, to je potřeba vyřešit. A kromě toho, tento trh bude eh, zásadně důležitý pro eh, vyřešení i dalších problémů. Máme v Evropě nedostatky eh, tedy na, právě na pracovním trhu, na trhu práce a máme nízkou míru zaměstnanosti. Oli Schmidt s námi tady už není, takže mám pocit, že bych ho jej měla nahradit tím, že řeknu, že máme tady velký potenciál, protože třeba máme velmi málo zaměstnaných žen, máme nízkou zaměstnanost žen, takže já si myslím, že tady bychom určitě mohli zase eh, umožnit růst, eh, pokud otevřeme tuto cestu k zaměstnanosti žen. A druhá věc eh, pracovně právní, to je jakási spolehlivost, řekněme, protože v budoucnu budeme mít řadu lidí, kteří dlouho eh, nebyli eh, činní na pracovním trhu a my musíme zajistit, aby byli zaměstnavatelní, takže musíme zajistit, že budou nová pracovní místa v té eh, odvětvích, jako jsou třeba nové technologie a podobně. Takže potřebujeme opravdu udělat všechno pro to, abychom umožnili zaměstnavatelnost těchto lidí i v soukromém sektoru protože jinak nevyřešíme problémy toho pracovního trhu. Děkuji. Děkuji, Brian Heiss. Děkuji, pane předsedo. A gratuluji zpravodaji k práci na této zprávě. 2. prosince eh, přišli k nám tři komisaři Tyson, Dobrovsky a Moskoviči a Všichni eh, udělali takovou odvážnou předpověď a řekli, že v roce 2015 všechny členské státy Evropské unie se vrátí do fáze růstu. Eh, řekli, že to bude poprvé, kdy dojde k takovému eh, plošnému růstu od začátku krize. Já si myslím, že to by byl opravdu solidní výsledek pokud bychom se vymanili z krize, ke které, do které jsme upadli po roce 2008, kdy tedy skolaboval Lehman Brothers. Ale neměli bychom podceňovat velký, velký potenciál stimulu, eh, který se pojí se snižujícími se cenami ropy. To je prostě faktor pro tento rok a já si myslím, že by to mohl být důležitý stimulus pro reálnou eh, ekonomiku v Evropě. A je opravdu fakt, že země, které prošly obrovským šokem, tak jako moje země, nyní mají potenciál se rychle vrátit eh, do fáze růstu, pokud zajistíme, že program strukturálních reform je důkladně proveden a není překvapením, že míra růstu v Irsku je nejrychlejší v zemích, eh, ze zemí eurozóny, protože právě eh, v posledních letech my jsme se nejvíc přizpůsobili nové situaci. Eh, je tedy potřeba, tak jako u nás, mít jasné strategie pro pracovně právní trh, Eh, stojí také za to říci, že 90% růstu, který v následujících pěti letech neproběhne v Evropě a to je prostě něco, co musíme řešit. Je zásadně důležité, abychom měli strukturální reformy ne pouze penzijních systémů nebo, eh, nebo pracovně právních eh, pravidel, ale celé ekonomiky. A to to není jenom diskuse těch, kteří chtějí snižovat deficit na jedné straně a e, veřejné e, investování na straně druhé. My potřebujeme obojí. My potřebujeme e, jak solidní finance, tak investice z veřejného i soukromého sektoru. Děkuji, Paul Time. Děkuji, pane předsedo. Děkuji zpravodaji za jeho zprávu. Eh, vidíme, že došlo k určité změně myšlení, což vítáme. Já věřím, že potřebujeme kombinaci eh, jak investicí, jak investic strukturálních reform i fiskální konsolidace, která podpoří růst. Důraz na investice vítáme, mně vždycky přišlo zvláštní, že máme pravidla fiskální konsolidace, protože nechceme dávat tedy zátěž za splacení všeho budoucím generacím, ale zároveň jsme měli stále se snižující veřejné investice. Takže je dobré, že teď máme třeba investice zejména do výzkumu vývoje a podobně. To je zásadně důležité, nejenom ekonomicky, ale i politicky, protože musíme poskytnout našim občanům jakési vyhlídky do budoucna. Ale stále si dělám velké starosti o e, hospodářskou situaci v Evropě. Některé zemi se možná vrátí do fáze růstu, ale víme, že zatím ten růst je velmi e, nestabilní a slabý. Problémem Evropy je, že máme systém, eh, kde v podstatě ten systém je asymetrický. Vyžadujeme změny od zemí, které mají rozpočtové schodky, klademe tedy vysoké nároky na, eh, na rozpočty zemí, ale nepožadujeme eh, přizpůsobení eh, od zemí, které mají fiskální prostor, jako například Holandsko, které mají nadbytky na, ve svý, na svých účtech. pokud chceme mít koordinovanou politiku, nemělo by to být asymetrické. To je prostě něco, co, se tady, co bych tady rád řekl. Vyzývám tedy zpravodaj, aby se nad tím zamyslel. Měl bychom opravdu zdůraznit koordinaci politik. Eh, druhá věc, kterou bych chtěl říci, Odráží se to v té zprávě a sice, že máme tady neutrální rozpočtové stanovisko a já si myslím, že to je prostě nepravděpodobné. Když se podíváme na to, že v řadě zemí eh, nezaměstnanost je obrovsky vysoká a to znamená samozřejmě také eh, nevyužití produktivní kapacity. Takže eh, neutrální rozpočtové stanovisko a zároveň mít tolik lidí, kteří jsou nezaměstnaní. To prostě je neslučitelné. To znamená, my stejně tak jako komise se musíme zaměřit na tuhletu oblast těch rozpočtových stanovisek, protože potřebujeme evropskou politiku, která by opravdu byla evropská. A já si myslím, že ty analytické nástroje zřejmě nestačí pro to, abychom dosáhli dobré politiky, která bude um, umožní budoucí růst. Děkuji, Váš Beres, prosím. Merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji našemu zpravodaji, protože se domnívám, že mnoho z toho, co napsal ve své zprávě, nám dají dobrý základ pro to, abychom mohli společně pracovat. A připojuji se k němu. Ráda bych upozornila na některých bodech, kde si myslím, že bychom mohli získat společný eh, přístup. Vítám ty tři pilíře, které identifikuje tato zpráva, roční tedy hodnocení růstu za podpory investic, význam strukturálních reform. To je záležitost, kterou sdílíme. No, ale když se řekne toto, můžeme už pokročit dále, když se podíváme na veškeré analýzy hospodářského eh, růstu, eh, mají sloužit k tomu, aby se vystoupilo z akademického hledění na situaci, ale aby okamžitě z toho byly vyvozeny důsledku, důsledky pro realitu a perspektivu evropskou. A to je to, kde, kde to není dostatečné. Když se podíváme na analýzu hospodářského růstu, musíme se dívat, co se tedy reálně odehrává v evropské ekonomice zejména eh, prostřednictvím evropského semestru. Tento globální přístup k evropské situaci je významný, ale já se domnívám, že tento kolotoč globálního přístupu k ekonomické ekonomice se zhoršil touto novou koncepcí, která jakoby kvetla v roce 2015 v naší hospodářské situaci neutral fiscal stance, nemli, eh, sice. Co to znamená, když jsme tam, kde jsme? A co to znamená, když zároveň bojujete o to, aby se diskutovalo o budoucí situaci, budoucích standardech a investiční plán? Když máte investiční plán, tak to znamená, že něco nefunguje s fiskální situací. Tady se domnívám, že potřebujeme skutečnou diskusi nad rámec zprávy našeho kolegy Rozatyho. To, co říká v souvislosti souvislosti se strukturálními reformami. To je pravda. Nebude žádná hospodářská struktura, která by měla příležitost něco zlepšit v Irsku, v Řecku, ve Francii nebo v Německu, pakliže to bude uložené Bruselem, trojkou a nebo ať už jakoukoliv jinou kontraproduktivní metodou. Potřebujeme strukturální metodu ale je třeba si uvědomit, jakým způsobem je třeba ji provést. A otázka, kterou si musíme položit, jak zorganizujeme ekonomickou debatu pro to, aby eh, toto osvojování si evropské a národní agendy se zlepšilo. Eh, a ještě poslední věc, protože už jsem přesáhla svůj čas, ty indikátory, které by měly umožnit soukromým investorům mít lepší viditelnost, zdá se mi, že otázka ceny uhlí musí být také zmíněna. Ne, že by to byl technický detail, to je důležitý vektor v určování strategie eh, budoucích investic. Thank you very much. Děkuji. A nyní na závěr postupu ke HDI dávám ještě jednou slovo zpravodaji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejprve bych rád poděkoval všem stínovým zpravodajům a také dalším kolegům, kteří hovořili v této rozpravě. Jsem vděčný za jejich připomínky, komentáře. Řekl bych jenom asi dvě všeobecné věci. Za prvé, některé reakce od některých kolegů možná trošku překračují oblast působnosti té zprávy. Já si vážím toho vyhodnocení eh, celkového ekonomického systému v Evropské unii. To určitě by mohla být zajímavá diskuze. Zajímavá diskuze by také mohlo být eh, pobavit se o tom, jestli eurozóna je v optimálním stavu a podobně, ale to by prostě překračovalo eh, rozsah eh, jak toho průzkumu, tak mé zprávy. Eh, čeká nás také zpráva o hospodářské zprávy a řízení v Evropské unii a to si myslím, že bude lepší možnost pro pobavení se o architektuře eura a také o některých složkách eh, mechanismů eh, fiskální disciplíny. Eh, další, ta druhá všeobecná připomínka je, že zde zaznělo hodně věcí v kontextu investičního plánu pro Evropu. Já souhlasím s těmi, kteří říkali, že zatím o tom moc nevíme. protože zatím nemáme dostatek konkrétních detailů. Nemůžeme se bavit o tom, jestli to bude efektivní nástroj. A souhlasíme však všichni eh, na tom, že eh, takový nástroj potřebujeme a že bude potřeba, aby uvolnil velké množství finančních prostředků. Zatím tedy všeobecně je omezen na 315, to není s nedostatku ambicí, ale prostě z nedostatku reálných finančních možností, které máme. Je tedy potřeba, abychom byli trošku trpělivější, protože od komise jsme obdrželi návrh nařízení, Eh, potom také budeme mít další eh, zprávu týkající se eh, paktu stability a růstu a další. To možná tedy budou podklady pro další zamyšlení se a pro další tedy práci. Takže možná v další fázi téhle zprávy, zpracovávání téhle zprávy, to tam možná můžeme zapracovat. V tuto chvíli však eh, mohu pouze říct, že děkuji eh, všem stínovým zpravodajům, děkuji všem kolegům za jejich připomínky, těším se na spolupráci v následujících týdnech a doufám, že předložíme zprávu, která ve finále poskytne solidní příspěvek k výročnímu průzkumu komise, tak abychom mohli překonat problémy, s nimiž se v Evropě potýkáme. Děkuji mnohokrát. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 14. prosince, eh, diskuze potom 23. Pardon, února a hlasování eh, na plenárce na prvním zasedání v březnu. A nyní přecházíme k dalšímu bodu a to je zvážení zprávy o referenčních rámcích, referenčních hodnotách. Já hned předávám slovo zpravodajce Kore, Koře Van Hojzen, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Začnu tím, že popřeji vám a všem kolegům spokojený, ve zdraví strávený a produktivní nový rok a těším se na spolupráci s vámi všemi v roce 2015. K benchmarkům. Má zpráva eh, byla publikována na začátku prosince, doufám, že jste si početli o svátcích a teď se zkrátka těším na vaše komentáře. Ráda bych dnešní diskusi využila k tomu, abych vás informovala o volbách, které jsem učinila, co do hlavních aspektů této zprávy. Za prvé proporcionalita. Začnu tím, že řeknu, že jsem ve zprávě přijala makroprudenční přístup. Nestabilita finančního systému a reálné ekonomiky se uplatňují zejména v aplikování proporcionality záleží na důvěře. Důvěře v přesnost benchmarku, ale také na dostatečně širokém dostupném spektru těchto indikátorů. Pakliže dáváme určité požadavky na producenty indikátorů, je potřeba zamezit za, za prvé manipulaci, ale také vzniku dodatečných nákladů na využití podobných indikátorů. Takovéto náklady mohou být často prohibitivní a mohou tím pádem limitovat nabídku indikátorů a jejich užívání, což podkopává stabilitu finančního systému. Jsem proto přesvědčena, že potřebujeme dodatečnou proporcionalitu ještě nad rámec toho, co navrhuje komise. Je potřeba zaměřit se na ty indikátory, kde eh, jejich manipulace, případně ukončení jejich vydávání, bude mít vážné následky pro hospodářskou stabilitu. To jsou takzvané kritické indikátory a pro ty je potřeba zajistit, aby byly závazné vládní požadavky, přičemž dohledové orgány eh, musí mít možnost uvalovat povinnost vydávat tyto indikátory. Pokud jde o nekritické indikátory, tam je potřeba pouze snížit zranitelnost vůči manipulaci, ale ne tím, že budeme zavádět povinná kritéria a požadavky, ale tím, že budeme informovat uživatele těchto indikátorů. Proto v této zprávě navrhuji ten mandát, že administrátoři správci nekritických indikátorů budou předkládat zprávy o splnění požadavků, což je konec konců i v souladu s požadavky IASCO. Co se týká vztahu kritických a nekritických indikátorů, má zpráva obsahuje konkrétní výjimky pro indikátory na základě regulovaných dat a um, konkrétní pravidla pro příslušné ko- komoditní indikátory v souladu s předpisy IOSCO a IRA. Co se týká eh, pole působnosti, eh, zahrnuji opatření pro proporcionalitu, ale nejsem pro redukování rozsahu tohoto nařízení tím, že bychom vylučovali určité kategorie indikátorů nebo určité sektory průmyslu. K manipulaci dochází v celé řadě sektorů a u různých typů indikátorů a proto jsem se rozhodla zachovat co nejširší pole působnosti. Co se týká kritičnosti a nekritičnosti, podstatnější proporcionalita Eh, vede k vyostřenějším rozdílech, rozdílům mezi kritickými a nekritickými indikátory. To znamená, že eh, přesná, eh, přesné vymezení obou kategorií je velmi důležité. Definice kritických indikátorů je naprosto zásadní, to už jsem říkala. Je jasné, že zatím ovšem nemáme takovouto definici a proto ve zprávě používám hlavně kvantitativní prahy, které již navrhla komise ale zároveň jsem k ním přidala ještě kvalitativní kritéria, která mohou využívat eh, dohledové orgány k identifikaci těch indikátorů, které jsou kritické pro finanční systém a měly by podléhat těm povinným e, požadavkům, i když třeba jejich celková referenční hodnota je pod tou prahovou hodnotou 500 miliard euro. Tím se zajistí, že všechny kritické indikátory pro hospodářskou eh, stabilitu budou podléhat solidním e, vládním požadavkům. Co se týká třetích států, co se týká režimu třetích států, zaměření naší snahy eh, musí ležet zejména v oblasti posílení mezinárodní konkurenceschopnosti finančního sektoru EU tím, že zachováme širokou nabídku indikátorů pro použití v rámci EU, včetně indikátorů produkovaných mimo EU a zároveň zajistíme rovné podmínky pro všechny. Návrh komise eh, v této oblasti je nedostatečný, a znamenal by, že celá řada indikátorů by se stala nespůsobilými pro používání v rámci EU ze strany organizací EU. Abychom se vyhnuli tomuto riziku pro finanční stabilitu, zahrnuji do zprávy dodatečná opatření, která umožní um, správcům indikátorů v třetích státech požádat o autorizaci nebo registraci u agentury ESMA a tím se i správci indikátorů mimo Evropskou unii mohou i nadále poskytovat eh, své indikátory v rámci EU, i když třeba regulace v jejich státech není ekvivalentní. Tím se zároveň zajistí rovné podmínky pro všechny. Stejný proces, stejný proces žádosti a plnění požadavků platí jak pro poskytovatele uvnitř, tak mimo EU. Pane předsedo, eh, to je několik málo aspektů této zprávy, které jsem chtěla zdůraznit. Teď se těším na další diskusi se všemi a jsem si jistá, že eh, v rámci toho, že si všichni uvědomujeme, jak naléhavá tato zpráva je, se nám brzy podaří dosáhnout um, dobrého výsledku. Nicméně nejprve se těším samozřejmě na příspěvky stínových zpravodajů, případně dalších kolegů zde v místnosti. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme. Stínoví zpravodajové jako první pan Luděk Niedermayer. Uh, Děkuji vám, pane předsedo. Nehodlám zde hovořit dlouho. Ne ani tak, protože by toto bylo tak snadné téma, spíše protože to je složité téma. Ehm, fakt je, že původní návrh komise není dostatečný. Má celou řadu nedostatků a zároveň je poměrně těžkopádný. Ehm, kdybychom měli možnost začít znovu od začátku, tak bych ji asi volil, ale bohužel tuto možnost nemáme. Ehm, vzhledem k okolnostem, ehm, vzhledem k tomu, jaký přístup k tomuto zaujala Kora, mohu říci, že právě ten její přístup je velmi dobrý. Chápu, že to byl asi velmi složitý úkol. Nicméně návrh před námi a i ta zpráva je skutečně velmi těžkopádná. Eh, je to nějakých 250 návrhů, což jistě není snadné. Eh, to rozdělení na kritické a nekritické eh, indikátory a komoditní kritické a nekritické indikátory mně připadá dobré a představuje to takový nový přístup k poskytovatelům indikátorů, což je také dobře s eh, definicí klíčových kritických indikátorů souhlasím. Co se týká požadavků pro správce indikátorů, na to bychom se asi mohli ještě zaměřit. Mně se občas zdá, že efektivita těchto požadavků není na vysoké úrovni a dovedu si představit i jiné rozdělení eh, toho, co bude tedy jednak v tom nařízení a jednak co bude v tom prováděcím aktu. Kora našla velmi elegantní způsob, jak vyřešit tu otázku režimu třetích států. Na jednu stranu chceme v Evropě vyšší deregulaci, ale na druhou stranu nechceme Evropanům zakazovat používání eh, cizích indikátorů, takže to je velmi rozumné řešení. Pak je zde několik menších otázek, eh, které bychom asi měli probrat, například přesné nastavení regulačních požadavků, trošku vyšší transparentnost a tak dále. Eh, dále si nejsem zatím úplně jist eh, tím, jak to bude s těmi povinnými příspěvky určitých poskytovatelů, indikátorů, ale to jsou všechno věci, které, myslím, můžeme označit za drobnosti eh, v porovnání s tou klíčovou výzvou a to je tedy, že z tohoto musíme udělat něco, co bude odhlasovatelné kdybychom tedy mohli zajistit, že ten výsledek v hlasování bude použitelný a konzistentní a že se sníží rizika pro eh, sektor indikátoru. Děkuji, gratuluji ještě jednou Koře k té velmi obtížné práci, kterou si na sebe vzala. Děkuji. SAD, pan Fernández Alvarez. Buenos días. Krásný dobrý den. Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve bych rád poděkoval za práci paní zpravodajky během těchto celých měsíců, v níž jsme se scházeli na nejrůznějších schůzích eh, jako stínoví zpravodajové. Snažili jsme se nalézt společný prostor, který by nám umožnil zpracovat včas zprávu, kterou nám předložila komise. Obecně se domnívám, že to, co navrhuje komise, je takový zahajovací text, abychom ho mohli jako výbor posoudit. Podle mě tady jsou tři, čtyři záležitosti, nad kterými by měl parlament pracovat. Neprve tedy definice referenčních hodnot a kritických referenčních hodnot. Podle mě tady je pouze kvantitativní eh, Eh, hodnocení bez zásadních eh, kritických eh, hodnot. Kromě toho, co se týče proporcionality návrhu, domnívám se, že dokument komise předložený obsahuje málo proporcionality v určitých faktorech či indikátorech, které jsou důležité pro trh a zase jiné, které jsou méně relevantní pro trh. A potom, co se týče dozorčích orgánů, hry národních a evropských dozorčích orgánů a ustanovení mechanismu pro uznávání třetích států, které by mohly využívat tyto indikátory při obchodování s Evropskou unii. Ehm, ostatní body již tady byly zejména paní zpravodajkou zdůrazněny. A mohu říci, že tento přístup se také přibližuje mé vizi týkající se nezbytné reglementace, kterou musí schválit Evropský parlament v příštích měsících. Domnívám se, že definice eh, kritických referenčních hodnot se přibližuje nezbytnosti zahrnout kvalitativní a kvalitativní aspekty do této definice proto, abychom měli větší možnost jednat. A jednak tedy identifikace těch kritických referenčních hodnot a zároveň také právní posouzení. Eh, eh, protože tady to bylo přenecháno spíše národní úrovně. Já si myslím, že ta navržená formulace se lépe přibližuje tomu, co potřebujeme. Co se týče těch třetích států a také rovnováhy spolupráce evropských a národních dozorčích orgánů bylo posouzeno velmi pragmaticky, což může pomoci zviditelnění celého nařízení a zejména tam, kde paní zpravodajka eh, více, zpravod, více zpracovává proporcionalitu, to je to, co potřebujeme i my, je to lepší než text komise. V určitých případech se domnívám, že proporcionalita musí být pojata velice. Je možná proporcionalita příliš široká, čili možná, že bychom tady mohli zredukovat indikátory bylo by zapotřebí zrevidovat, či alespoň prostudovat definici mezi komodity a indikátory surovin a v souvislosti s dalšími indikátory, protože já se domnívám, že tady je malý rozdíl mezi oběma indikátory. A poté tuto souhru, jak už jsem řekla, mezi mm, rejstříkem těch indikací a aby byl zpracován etický kodex a teď zda by to mělo být posuzováno ze strany soudních dvorů či ne. Důležitou součástí nařízení jsou údaje, které jsou z části již aplikované, ale které možná byly používány nad rámec těch eh, centrálních nezbytných dat strany. A domnívám se, že mé pozměňovací návrhy se především Eh, zaobírali tím, nechci říct si tedy minimalizováním proporcionality, ale spíše hledáním jiné proporcionality pro zachování bezpečnosti indikátoru a pro zamezení problému kolize či manipulace s indikátory. Čili obecně, a to už je můj závěr, děkuji za práci Kore. Myslím si, že návrh, který nám předložila, je dobrým základem pro diskusi, eh, která úspěšně pokračuje a vylepšuje text komise a v příštích týdnech se budeme zaobírat tím, jak můžeme aplikovat tuto proporcionalitu s větším bezpečný, bezpečím eh, pro celý soubor indikátorů. Děkuji. Thank you. very... Děkuji vám mnohokrát. Já nejdí teď předám předsednictví eh, našemu novému místopředsedovi panu Luncemu. Just, uh, just newly elected and... Uh... No vidíte, tak čerstvě zvolený a už to tady mám na starosti. Ale eh, když na mě budete hodní, budu já hodný na vás. Nicméně teď dávám slovo paní Swinburne z ECR. O děkuji, pane předsedo. I já děkuji paní zpravodajce za odvedenou práci. Myslím si, že to představuje dobrý základ pro naši další práci Teď velmi stručně k několika klíčovým aspektům této zprávy, které si myslím stojí za zmínění. A konkrétně se to bude týkat toho rozdělení na kritické a nekritické indikátory. Myslím si, že se musíme blížeji zaměřit na tu prahovou hodnotu, která se stanovuje v tom návrhu, tak abychom si ověřili, které přesně indikátory toto bude pokrývat. V dalších diskusích by jistě bylo užitečné hovořit o konkrétních indikátorech a indicích, vzhledem k tomu, že toto je i politické téma. Nemůžeme se soustředit pouze na hypotetickou úroveň a hypoteticky pokryté indikátory. Eh, já vím, že nemáme rádi začlenování čísel do eh, legislativních textů té hlavní úrovně, ale chtělo by to alespoň um, určit si, proč se vybrala taková prahová hodnota, jaká se vybrala. Souhra, souhlasím s tou druhou částí definice kritických indikátorů, jak ji navrhuje paní zpravodajka, a to, že by národní regulační orgány mohly začlenovat další kritické, alespoň na lokální úrovni, dalších indikátorů. Ale nelíbí se mi automatické začlenění nějakého arbitrárního eh, čísla, které může ovlivnit indikátory napříč průmyslem, bez eh, jakéhokoliv zakotvení v tom, zda daný indikátor je považován za kritický, ať už z kterékoliv strany. Bude to znamenat pouze ehm, administrativní práci navíc pro příslušné eh, producenty indikátoru a proto je potřeba se nad tím zamyslet. Momentálně eh, by pro nás bylo asi užitečné, abychom požádali komisi, aby nám dala ten pan evropský seznam, který by byl začleněn eh, do těchto kvantitativních Prahů, tak abychom to mohli použít v rámci politické diskuse v příštích dnech a týdnech. Za další, Potěšilo mě, že se paní zpravodajka snaží rozlišit mezi jednotlivými druhy indikátorů, konkrétně si myslím, že byla poměrně úspěšná při diferenciaci těch, které jsou založené na eh, regulačních datech a snaží se vypracovat separátní režim pro komoditní indikátory. Nicméně eh, asi bych zde doporučila jít ještě o krok dál a nadále zvažovat možnost tyto indikátory z toho nařízení zcela vyjmout. Pro mě toto je něco do legislativy o finančních službách – chceme regulovat finanční entity, které obchodují nebo produkují finanční entity a nebo jiným způsobem využívají finanční data, ale komoditní, eh, komoditní indikátory jsou velmi jiné, velmi různé a to uznává i IOSCO právě v tom, že má dva různé dokumenty pro dva různé druhy indikátorů, jednak finanční indikátor, jednak komoditní indikátory. Síla indi- eh, eh, nařízení o indikátorech bude hlavně v tom přístupu eh, dohledových agentur a zatím v oblasti komodit žádnou takovou instituci nemáme. Jakékoliv energetické nebo zemědělské agentury nemají dostatečné znalosti, aby alespoň vágně napodobovaly funkce finančních dohledových agentur napříč Evropou. Takže tím, že sem zahrneme komoditní indikátory do tohoto nařízení, Eh, dovolím si říci, vytváříme iluzi toho, že vlastně řešíme problémy manipulace těchto indikátorů, ale děláme to tím, že zavádíme nástroje, které jsou zkrátka nedostatečné a nebo budou velmi pravděpodobně neefektivní. Víme, že i v této oblasti dochází k manipulaci, ale tím pádem spíš, tím spíš bych já navrhovala eh, odstranit odsud komoditní indikátory a místo toho bychom měli požádat komisi, aby vypracovala separátní návrh z jiného generálního ředitelství, tedy ne z GŘ eh, Fiska, eh, aby se vytvořil režim, který by pomohl stabilizovat komoditní trhy, které jsou tak zásadní pro všechny podniky napříč Evropou a jsou zásadní zejména pro spotřebitele v celé EU. Takže nechci, aby toto bylo vyloučeno z regulací v rámci EU, ale chtěla bych, aby to nespadalo do tohoto konkrétního dokumentu, tak, abychom mohli připravit jaksi řešení více šité na míru pro tento konkrétní sektor. No a nakonec, pane předsedo Kroly, ESMA. Souhlasím s tím, že je potřeba, abychom měli celoevropský rámec pro kritické finanční indikátory a ukazatele a jsem přesvědčena, že regulace musí nastoupit a být připravována na evropské úrovni, ale jsem také silně přesvědčena, že dohled musí probíhat na úrovni národní. Čím blíž jste těm jednotlivým hráčům, tím snáze můžete zjistit nějaké nepravosti anebo nedostatek plnění pravidel, eh, která se stanoví. Takže bych ráda kolegům připomněla, že eh, nedávné skandály mohou eh, se velmi snadno opakovat a ráda bych na všechny apelovala, abychom se podívali, jakým způsobem od roku 2013 legislativa o indikátorech ve Spojeném království se připravuje, implementuje a je vynucována. Je potřeba toto zvážit jako možnost vzniku osvědčených postupů a podívat se na možnost jejího rozšíření eh, na širší pole působnosti. Je potřeba zajistit silná pravidla napříč Evropou, ale potřebujeme pravidla, která budou zohledňovat osvědčené postupy, které již teď v terénu máme. A to ať už eh, jinde na světě nebo jinde v Evropě. Je důležité, aby paní zpravodajka měla i naši podporu v rámci kompromisu. Myslím si, že z větší části jsme na správné cestě a doufejme, že tato diskuse bude pokračovat co nejrychleji a dospějeme co nejlepšího výsledku. Děkuji vám. Děkuji. Gue, pan Papadimulis. Děkuji vám, pane předsedo. Blahopřeji vám pro vaši volbu tak pro vaše zvolení, promiňte, a ve jménu naší frakce bych rovněž rád poděkoval paní zpravodajce a Matias a náš zpravodaj jsou, Matyáš, náš zpravodaj, je bohužel nemocný a proto dnes tady nemůže být. Také jsme už ve spoždění, co se týče času naší schůze, ale přece jenom velice bedlivě diskusy sledujeme a zcela jistě také eh, předložíme pozměňovací návrh. Děkuji vám. Ok, thank you, Dana. Děkuji. Teď dostane slovo Mary Scott. Molly Scott. Eh, omlouvám se, říká pan předseda. Eh, I já bych chtěla poděkovat Koře jménem Filipa, který je stínovým zpravodajem, a za spolupráci, za odpovědi na otázky a tak dále. Mám zde celou řadu poznámek. Nejprve rozsah této zprávy. Zelení podporují celkový přístup zpravodajky, který se stává ze zavedení lehčího režimu pro ne- nekritické indikátory. Nicméně bude potřeba i nadále analyzovat, co bude konkrétně znamenat, pakliže nebudeme aplikovat článek 5, 7, 8, 9, 11, a 17. Říká se, že tyto články eh, se nebudou vztahovat na eh, zprávce nekritických indikátorů, ještě nevíme, jaké k tomuto máme stanovisko. Co se týká stanovení kritikality, opět i zde podporujeme celkový přístup zpravodajky, tedy eh, hodnocení systematicky důležitých indikátorů a konkrétně ji podporujeme návrh na zavedení kromě toho kvantitativního Prahu ještě kvalitativní kritéria, která budou určovat kritikalitu, kritičnost jednotlivých indikátorů. Nicméně rádi bychom eh, řekli, že příprava pozměňovacích návrhů zpravodajky by asi ještě vyžadovala trochu práce. Například pozměňovací návrh 7 o kvalitativních kritériích, tam se definuje kritický indikátor jako indikátor který je kritický na základě vstupních dat a který může mít negativní dopad na finanční stabilitu. V návrzích 125 a 129 tam se vůbec o této otázce nehovoří, o té nereprezentativnosti kritických indikátorů a to si asi zaslouží další vysvětlení. Co se týká eh, kvantitativních kritérií, které zavádí pozměňovací návrh 23, musí být jasné, že buď kvalitativní, anebo i kvantitativní eh, eh, hodnocení zajistí status kritického indikátoru a my bychom rádi ten kvantitativní práh měli nastaven poměrně vysoko. Co se týká definicí, jak si opatrně vítáme eh, rozšíření definice finančních nástrojů zpravodajky, ale bude potřeba ještě provést to hodnocení toho, jakým způsobem a zda je tato definice dostatečná pro to, aby se uzavřely jakékoliv mezery v legislativě. Nevíme, proč eh, došlo ke zrušení toho mezibankovního um, úrokového indikátoru. Myslíme si, že paní zpravodajka by se měla zahrnout další definice, například um, definice směných kurzů a základních rizik. Co se týká role ESMA, vítáme návrh eh, zpravodajky na posílení role ESMA, co se týká podpory v oblasti technických standardů. Bereme na vědomí její názor, že dohled nad indikátory musí zůstat v polipůsobnosti národních regulačních agentur, ale raději bychom navrhli jakousi zlatou střední cestu tím, tedy že bychom ESMě dali pravomoc dohlížet na kritické indikátory, včetně těch Eh, mezibankovních, komoditních a eh, kurzově směných indikátorů, zatímco by ale dala příslušným úřadům na eh, úrovni členských států také určité pravomoce sledovat indikátory. Dále by mohla ESMA tuto delegaci jednotlivým autoritám odejmout a sama dohlížet na indikátory, pakliže by to bylo potřeba v konkrétním členském státu. Rádi bychom, aby ESMA vytvořila kolegium kompetentních orgánů, eh, což by tedy byl pozměňovací návrh článku 34 a vítáme návrh paní zpravodajky na posílení pravomocí mediace a zjišťujeme, jak efektivní by bylo zavést sem takzvanou by mediaci co se týká vhodnosti indikátorů, již jsme mm, na předchozí schůzi stínových zpravodajů řekli, že chceme zahrnout nový článek o vhodnosti indikátorů, e, cílem čehož je možnost zhodnocení zahrnutí případných indikátorů do budoucího nařízení. Například použití e, použití určitých hodnot pro stanovení kvality hypoték se ukázalo v minulosti jako, eh, jako diskutabilní. Podobné je to s různými indexy a jejich vztahy mezi sebou. Rádi bychom eh, sem začlenili také ustanovení o revizi tím, že bychom tedy řekli, že komisi do, musí do 1. července 2018 hodnotit vhodnost používání jednotlivých indikátorů. A nakonec, co se týká proporcionality a transparentnosti, zelení sdílejí názor paní zpravodajky, že nároky jednotlivých vlád musí být koherentní a musí umožňovat lehčí, odlehčený režim pro nekritické indikátory. Zároveň také navrhujeme zavedení povinných kritérií pro kritické indikátory na základě předpisu IOSCO a nakonec bereme na vědomí návrh paní zpravodajky eh, na zahrnutí eh, ustanovení přílohy 1 přímo do článku tohoto textu. Děkuji vám mnohokrát a omlouvám se za zkomolení vašeho jména. Eh, teď tedy Catch the Eye. Pan Balc se hlásí, máte dvě minuty. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, také já vám chci ještě jednou srdečně poblahopřát k vašemu zvolení. Já opravdu vítám práci Kory a také děkuji za to, co vypracovala. Tato zpráva velice správným způsobem upozorňuje na nezbytnost rozlišování mezi kritickými a nekritickými indikátory eh, spočívající na řádných údajích No, je třeba také zohlednit rozsah těch eh, indikovaných dat a na to již Kora upozorňuje i proto, že navrhla povinnosti zpravování těchto Ale Je třeba zohlednit, do jaké míry by mohly vzniknout konflikty zájmu, především pak, že nabizitel eh, referenční hodnoty je sám nějakým způsobem spojen eh, s finančními nástroji eh, a s finančními produkty. Třeba by toto všechno bylo řádně proskoumáno a u režimu s třetími státy bych se rád připojil k zásadním úvahám paní zpravodajky rovněž. Domnívám se, že kritéria komise a ESMY eh, připouštějící předběžnou ekvivalenci musí být ještě upřesněn. Podstatným kritériem pro předběžnou ekvivalenci by měly ku příkladu být zásady AJOSKO. A domnívám se rovněž, že bychom měli zvážit, do jaké míry Evropský parlament při rozhodování ekvivalentně získá právo do toho spolu mluvit, aby taková rozhodnutí nezůstaly v pouhé působnosti komise či ESMI, či dokonce národních dohlížecích orgánů. Celkově bychom celkově máme, domnívám se, před sebou velice dobrý návrh paní zpravodajky. Děkuji. Dat uh, even aan de rapporteur, mevrouw van Nieuwenhuizen. Slovo má paní zpravodajka. Um, děkuji, pane předsedo, děkuji všem za jejich připomínky. Jsem moc ráda, že v zásadě se mnou souhlasíte v mém přístupu. Jsem vděčná za všechny vaše připomínky, za všechno, co jste zde řekli. Samozřejmě teď tady nemůžu na to všechno zareagovat, rozhodně nedetailně, ale velmi Ráda se k tomu ještě vrátím. V nadcházejících několik týdnech hovořili jsme tady o proporcionalitě, o některých definicích, o komoditách o střetu zájmu, jak jste to zmínil vy. To určitě vyřešíme v nadcházejících týdnech a já se těším na tuto práci. Děkuji ještě jednou, pane předsedo. Takže harmonogram předkládání eh, pozměňovacích návrhů 20. ledna, zvážení pozměňovacích návrhů 23. ledna, eh, hlasování na výboru 5. Eh, března a na plenárku to se ještě musí prodiskutovat, kdy to přijde. Další bod na pořadu jednání je Evropská investiční banka, výroční zpráva. Dávám slovo zpravodaji panu Urtasunovi. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych rád poděkoval všem stínovým zpravodajům za pozměňovací návrhy. Máme jich 177 vztahují se ke všem eh, tématům, ke, eh, kterým se vyjadřuje zpráva. Eh, máme tam pozměňovací návrhy od různých skupin, jdou kolikrát různými směry, ale přesto si myslím, že můžeme dosáhnout celkového konsenzu. Takže já budu v tomto směru postupovat. Máme pozměňovací návrhy, zejména tady týkající se malých a středních podniků, tam jich bylo hned několik. Hovořilo se o tom, jak zlepšit mechanismu EIB pro poskytování podpory malým a středním podnikům. To je všechno velmi důležité. Potom budeme mít také diskusit o tom trojím A. Tam jsou pozměňovací návrhy, které jdou opravdu všechny jiným směrem, ale přesto si myslím, že můžeme najít kompromis, nějaký společný jmenovatel. Ještě bych v krátkosti zmínil dva, tři body, Vlastně, než dám prostor kolegům, protože já si myslím, že dnes je to více na vás, kolegové, abyste se vyjadřovali, než na mě. Eh, eh, je tam návrh stáhnout eh, odkaz na situaci Castor. Já bych to tam chtěl mít, protože to byl vlastně první projekt finančního nástroje, takové iniciativy, která vlastně proběhla eh, v rámci spolupráce s EIB a parlament by měl vyhodnotit, jak to proběhlo, jak to šlo, takže proto bychom tam ten odkaz na ten kastor měli mít. Eh, potom ještě další věci máme tam věci, které třeba se konkrétně nevztahují k fungování EIB, eh, Můžeme třeba hovořit o makre, makroekonomické politice, eh, politice šetření, eh, také eh, věci týkající se Junkrova plánu. Já se pokusím dosáhnout tedy společných jmenovatelů k všem těmto věcem, ale jak už jsme hovořili se stínovými zpravodaji, tak přeci jenom bychom se měli za, za, zaměřit hlavně na tu roli EIB protože můžeme najít určitě lepší platformu pro všechny tyto diskuse. Také musíme být obezřetní, co se týče energetické politiky. Tam padly některé pozměňovací návrhy, které se toho týkají. A já si myslím, že bychom se měli snažit, abychom také dosáhli konsenzu i v téhleté oblasti. Ale jak už říkám, všeobecně ještě jednou děkuji všem, kteří přispěli a teď se těším na vaše připomínky. Děkuji, pane Urtasune. Ještě se vracím k té předchozí zprávě, k těm referenčním hodnotám. Tam jsem zmínil 20. ledna jako e, lhutu pro pozměňovací návrhu, ale eh, rozprava nebude 23. ledna, to byla chyba, bude 23. února. Teď zpátky zase k Evropské investiční bance. Pan Balc má slovo. Děkuji, pane předsedo. Náš stínový zpravodaj se omlouvá za to, že dnes nemohl přijít na zasedání výboru a tak mě požádal, abych tady předložil jeho stanovisko k této zprávě a také k těm pozměňovacím návrhům. Nejprve bych rád poděkoval panu Urtasunovi za dosavadní spolupráci. Velmi dobře jsme spolupracovali v těch úvodních fázích předkládání tohoto, této zprávy a věřím, že to tak i bude nadále. I přesto, že tam je tolik pozměňovacích návrhů také od naší skupiny, eh, těší mě, že mohu říci, že eh, sdílíme eh, celou řadu názorů s panem zpravodajem více než toho, s čím nesouhlasíme. Jsou tam věci, které jsou pro EPP zcela strategické, pan Murusan a já jsme tedy společně podepsali několik pozměňovacích návrhů. K těm se ještě vrátím. Všeobecně ty naše pozměňovací návrhy se snaží dosáhnout vyváženějšího obsahu zprávy, e, zdůrazňují roli EIB vůči malým a středním podnikům, e, výzkumu, inovaci a infrastruktuře. To tam trošku chybělo v té původní e, formulaci textu. Také jsme se snažili zdůraznit významnou roli, kterou EIB sehrála po ekonomické krizi, tak aby pomohla Eh, bojovat proti nezaměstnanosti, například role EIB e e při podpoře malých a středních podniků narostla v posledních letech a já věřím, že tento trend by měl pokračovat a ještě by měl být posílen. Pan Muruzan také navrhuje navrhnout novou eh, sekci pro infrastrukturu. Eh, tam bychom se měli zaměřit tedy zejména na oblasti, které pokulhávají, kde chybí kvalita infrastruktury a rozvoj. Další věc, kterou zdůrazňujeme, je podpora výzkumných činností a inovativních startupů nových podniků. Je tak, jak to začalo už v roce 2013, stále ještě, ale si myslím, že se to dá zlepšit. Také zdůrazňuji potřebu eh, toho, aby EIB eh, zvýšila svoji kapacitu eh, pro rizikové, pro rizikové kroky tak aby podpořila pracovní místa. Eh, tam eh, eh, zase to platí zejména pro ty oblasti, které už jsem zmínil. Co se týče energetiky a klimatu, těmi návrhy, které předkládáme se zase snažíme propojit otázky energetiky a klimatu s misí EIB, protože tady jde o EIB, nikoli o klimatické změny. Takže eh, Navrhujeme třeba také vyškrtnout některé věty, na, například odkazy na konkrétní případy, jako eh, například projekty PBI, buď je zmíníme všechny, nebo žádný. Také navrhujeme řádné financování pro země východního sousedství, zejména Gruzie, Moldavskou Ukrajina. Tito sousedé Evropy se vydali na cestu přibližování se k Evropě a my to musíme podpořit. To, je, to má strategický význam pro Evropskou unii, zejména také s ohledem na vývoj v posledních měsících. To je tedy většina těch eh, věcí, které jsem tady chtěl zmínit. Co se týče pozměňovacích návrhů, které předkládáme, pan Morusan eh, doufá, že v další fázi vyjednávání mezi spravodajem a stínovými spravodaji se nám podaří dosáhnout kompromisu ke většině těchto témat. Děkuji mnohokrát. Pan Baje má slovo, prosím. Euh, Děkuji vám, pane předsedo. Také já jsem chtěl poděkovat za výbornou zpráv, zprávu a spolupráci s ostatními stínovými zpravodaji. Možná jenom několik prvků, které jsou důležité pro socialistickou skupinu. My jsme také vyžadovali upřesnění mm, těch indikátorů No, a, a kritických indikátorů zejména. Také co se týče banky, je třeba, aby usilovaly o dynamické investice, proto je potřeba velice rychlé hodnocení předložených projektů. Za třetí eh, připomínáme rovněž, že bychom si přáli proces konzultací s celým souborem aktérů, kteří jsou zapojeni do projektu. To by nám umožnilo zlepšení hodnocení projektů v souvislosti s kontextu i finančními aspekty. Rovněž vyžadujeme financování iniciativ související s naším energetickým plánem, abychom dostali našemu závazku v energetické oblasti. Vyžadujeme transparentnost, dobrou zprávu věcí veřejných, dobré řízení. A samozřejmě je důležité spolupracovat s finančními prostředníky a donutit je k tomu, aby nepomáhali v tom, že peníze budou unikat do daňových rájů. Co se týče hodnocení rizik, domníváme se, že abychom mohli lépe pomoci malým a středně velkým problémům, eh, pr, mm, ke středně velkým podnikům je nutno, eh, abychom došli k posuzování objektivních kritérií a nikoli v kritérií, která nastolí soukromé subjekty. Evropská investiční banka by měla dát zelenou projektům, které jsou v obecném zájmu Evropské unie. Doufám, že budeme moci úspěšně završit práci na touto zprávu. Děkuji vám, děkuji vám. Ocak, with great Za skupinu EKR pan Ocakovič. Gratuluję objęcia funkcji sprawnego posiedzenia dzisiejszego. Pane předsedo, děkuji vám ke zvolení do vašeho nového úřadu. Dámy a pánové, opravdu mě velice těší, že tato zpráva vyvolala tolik nadšení mezi kolegy našeho výboru. Proto teď máme 177 pozměňovacích návrhů. V souvislosti s mými poznámkami k návrhu zprávy mohu s velkým uspokojením zaměřit hlavní pozornost na malé a středně velké podniky, protože předtím to nebylo možná dostatečně sformulováno. Co se týče připomínek jednotlivých frakcí a kolegů, tady se domnívám, že mnohé obohatí tuto zprávu, i když mám dojem, že v mnoha případech se jedná o určité opakování a proto tedy eh, zpravodaj to bude muset odpovídajícím způsobem skondolidovat tak, aby text byl jasný a zároveň stručný. A myslím, že se nám to zdaří. Lepší financování iniciativ v oblasti uschopňo, získávání nových znalostí, sítí zkušeností pro vytváření pracovních příležitostí, zejména v regionech bojujících eh, se nedostatečnou infrastrukturou. Mm, je třeba mm, umožnit eh, určitou přidanou hodnotu a tady je třeba zmínit také energetické projekty. Jedná se o jednotlivé členské státy, nacházejících se v rozdílné situaci a tady je třeba nechat panovat flexibilitu, zejména co se týče private-public Partnerships, zejména co do výběru projektu. Co se týče projektu Pastor, velice dobře chápu význam, který zdůrazňuje zpravodaj. Já se však mm, domnívám, že bychom tady neměli zmiňovat žádné konkrétní příklady a proto jsem pro pozměňovací návrhy hovořících o škrtnutí tohoto textu, ale samozřejmě jsem otevřený novým podnětům a kompromisním návrhu 160 a 177. Tyto pozměňovací návrhy jsou nejdůležitějšími tématy týkající se rovněž smlouvy. Tady se přece jedná o určitou platformu dialogu, kterou je třeba vytvořit a tady jsem ochoten diskutovat o nejrůznějších pozměňovacích návrzích. Pan Jacek za skupinu ALDE. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji pane předsedo. Jsem rád, že se také mohu přidat k ostatním a poděkovat zpravodaji a stínovým zpravodajům za, za práci, kterou do posud odvedli. E, ty pozměňovací návrhy podle mě e, jsou dobrým výchozím bodem pro, jak pro diskuzi, tak pro konečný kompromis. Já vítám e, pozměňovací návrhy, zejména týkající se malých a středních podniků. Já sám jsem předložil 82, 87 a 90 v tomto smyslu. E, tam jde právě o posílení profilu malých a středních podniků v té zprávě, protože, jak e, pořád říkáme, jsou v podstatě páteří evropské ekonomiky, takže bychom je tam měli důkladně vyzdvihnout. Mm, věřím, že můžeme dosáhnout kompromisů podporuji eh, také eh, nový oddíl, který se týká konkrétně výzkumu vývoje a růstu. 129, 133 a 144, to jsou zase pozměňovací návrhy, kde zdůrazňuji, jsou propojeny. 129 a 142 by mohly, doufám, být kompromisem, eh, protože ukazují, že ačkoliv environmentální cíle jsou důležité, měli bychom mít jakési globální ambice, eh, ne pouze tedy EIB. Eh, pozměňovací návrh 143 je pro mě klíčovým, protože pokud se máme vzdálit od eh, spolehání se na tradičních neobnovitelných zdrojích energie, tak se musíme také podívat na situaci v zemích, kde tyto, tyto zdroje jsou stále prominentní a měli bychom tedy podpořit to postupné vzdalování. Eh, podporuji eh, také pozměňovací návrhy, které volají po větší transparentnosti a zodpovědnosti, zejména také co se týče finančních prostředníků. Děkuji za skupinou GUE, pan Papadimulis, prosím. E, Děkuji, pane předsedo. Já bych rád za sebe rovněž poděkoval <coughs> panu zpravodajovi. Děkuji mnohokrát za jeho práci. Domnívám se, že je to skutečně dobrý základ pro další diskusy. A jelikož už nemáme mnoho času, Měli bychom zabránit technické diskuse. Obsahově se jedná o hospodářskou situaci v Evropě, kde potřebujeme posílení role EIB. Je celá řada zemí, které mají vysokou míru nezaměstnanosti a zde je tomu skutečně tak, že tyto země by měly mít větší užitek z EIB, aby investice v EIB nešli tolik do zemí, které nemají takovou velkou potřebu investic, nebož přesně tam, kde je potřeba největší. Stejně tak potřebujeme větší transparentnost v tom, kam peníze jdou. Kritéria, podle nich jsou peníze rozdělování, protože tady se také objevuje řada lobbyistů musíme jasně definovat naše priority. Potřebujeme lepší vyváženost mezi na jedné straně vysokou schopností pomoci ze strany banka, ale musí to být skloubeno s nezbytností podle hospodářské situace. AAA, čili rating tady jdou peníze do zemí, které mají nejnižší míru nezaměstnanosti a do zemí, které mějí největší míru nezaměstnanosti a nejmenší investice a nejhorší hospodářská čísla, tam ty peníze nejdou. A to je nedostatek soudržnosti, už se blížím ke konci. Pozměňovací návrhy, které předložila naše frakce, zdůrazňuje především zásadní myšlenku zprávy. Ale jsou i jiné návrhy, které zlepšují poselství té zprávy a které by zprávu pana zpravodaje obohotily. Je třeba, abychom vedli otevřenou diskusi, ale konec konců tady potřebujeme rovnováhu pro nalezání kompromisu. Budou-li podporované pozměňovací návrhy rozbor, rozmělňující zprávu, nebudeme je podporovat. Group, uh, mis- Za EFDD pan Zanny. Děkuji vám, pane předsedo. Rád bych se přidal k těm, kteří děkují panu zpravodaji. Myslím si, že výsledek jeho práce je skvělým východiskem pro další diskusy. Rád bych poděkoval také stínovým zpravodajům. Jejichž eh, práce je vždy velmi eh, inspirující a milá. A to jak na této složce, tak na jiných složkách. Myslím si, že toto je svým způsobem historický okamžik pro EU, kdy je potřeba posílit roli EIB tak, aby se tato skutečně stala katalyzátorem pro podporu investic za účelem zvyšování růstu v celé Evropě. K dnešnímu dni to zatím tak bohužel nebylo. Ale myslím si, že tato zpráva dobře reflektuje změnu postupu v této oblasti. Trošku mě překvapil počet pozměňovacích návrhů, i když většina z nich je připravena velmi dobře a dá se říci, že jsou velmi nutné. Je potřeba se samozřejmě zaměřit na malé a střední podniky, protože přístup k financím v členských státech pro malé a střední podniky je velmi obtížný, protože ty často nemají ani dostatek lidí, ani dostatek peněz, aby prováděli příslušný lobbying. A nebo jej provádějí, a nemohou, ale nemohou je provádět dost rychle, protože velmi často by museli mluvit se s různými státními úřady, čímž se z celého tohoto procesu stává proces velmi byrokratický a těžkopádný. Nyní je proto skutečně zapotřebí zaměřit se na nalezení nějakého způsobu, jak snáze dostávat peníze z EIB k malým a středním podnikům. Další bod, za který bych chtěl panu zpravodaji poděkovat, protože zde naslouchal naší frakci, je ten eh, externí mandát EIB. Každoročně v portfoliu EIB je několik miliard investovaných mimo EU. V běžném provozu je to asi na místě, ale v tuto kritickou chvíli bychom ty částky měli asi přehodnotit a možná bychom měli prostředky, které máme, lépe nasměrovat. Samozřejmě víme, že peněz je vždy málo a asi by se eh, mohlo chtít investovat vše pouze uvnitř EU pro zajištění zájmu občanů EU, ale možná potom bychom se mohli zaměřovat i na okolí Evropské unie a podívat se na to, jaké jsou naše zájmy v této oblasti. Další bod, na který se potřebujeme v této zprávě zaměřit, a to je velmi zásadní bod, jsou investiční programy, zejména co se týká infrastrukturních projektů, dluhopisových iniciativ a dalších. To je tady příklad iniciativy, která selhala. Byl to první finanční projekt financovaný touto iniciativou. Bohužel se neprosadil. Hovořím například o projektu Castor. Ale pro tento druh programu EIB musí provádět jak kvantitativní, tak kvalitativní analýzu nejenom hospodářského dopadu těchto projektů, ale eh, protože to jsou projekty, které stojí stovky milionů euro, ale musí také zajistit, že ty peníze budou řádně využity nejenom z hospodářského hlediska, ale také z hlediska sociálního a environmentálního. Na závěr dochází eh, často jaksi ke zneužívání prostředků EIB. Eh, bohužel jako Ital o tom let, co zvím, co se týká Itálie, vím, že to ale není případ pouze italský, kde se zkrátka finanční prostředky EIB používají pouze na velké projekty, které jsou často pod palcem mafie nebo jiných skupin organizovaného zločinu. To vidíme například v posledních šesti měsících. A všichni ti, kteří se podílejí na těchto projektech, Eh, jsou nebo téměř všichni jsou buď ve vězení eh, z důvodu korupce nebo jiné trestné činnosti a Evropská investiční banka pak třeba musí financovat eh, dluhy vytvořené takovýmito projekty, což je začarovaný kruh, ale rozhodně to není to, co by EIB měla dělat. Obecně za to doufáme, že z této zprávy vzejde to, že Evropská investiční banka se opět soustředí na, svou, na své původní poslání, na svůj původní mandát, tak, jak si to přečteme v jejím statutu. To znamená podporovat investice a investovat do udržitelných produktů pro udržitelný růst. A to napříč celou EU. Doufejme, že toto bude výsledek. Dobrá, děkuji. Žádosti eh, v rámci Catch the Eye nemáme ale než ukončíme schůzi, má ještě slovo pan zpravodaj. Děkuji, jen velmi stručně, pane předsedo. Chci poděkovat všem stínovým zpravodajům a ostatním kolegům za komentáře. Děkuji zejména za ochotu kolegů dospět tohoto koncenzu. E, doufejme, že se nám jej podaří co nejlépe e, zpracovat. E, poznamenal jsem si všechny zmíněné body a náležitě je zohledním. Rád bych oznámil, že se pokusím hned po štrasburském plenárním zasedání předložit první kompromisní návrhy, aby mohla okamžitě začít diskuse. Pozměňovacích návrhů je skutečně mnoho, eh, ale jak říkám, vynasnažím se poslat vám kompromisní návrhy za nějakých 7, 8, 9 dní, aby mohly začít schůzky stínových zpravodů. Dobrá, tedy harmonogram. Dnes jsme zvažovali pozměňovací návrhy, hlasování v Ekonu 27.1 hlasování v plénu v březnu, pravděpodobně 10. března. Pro bod různé nemáme nic, což znamená, že vám oznámím data příští schůze ve Štrasburku 12.1. v pondělí, to už víte. Děkuji, dobrou chuť.